so we can directly jump Give him the yeah, okay. So dear colleagues, we should start. Kolegové, začneme. E, I když e, je tady jenom pár členů, ale skutečně ti, kteří mají opravdu zájem, tak přišli, takže můžeme začít s prvním bodem našeho programu, což je výměna názoru s patem, panem Peterem Thompsonem, který je předsedou e, na schromaždění OSN o implementaci uh, cílů udržitelného rozvoje, což je v podstatě i eh, bod, kterým se my zabýváme běžně. Máme i zprávu z vlastní iniciativy, která se týká těchto cílů. A již jsme o tom i mm, diskutovali na schůzích výboru a mm, nadále se o tom diskutuje. Vítejte, pane Mm, předsedo Tomsone, vítejte na eh, našem výboru a děkuji, že jste si udělal čas eh, a navštívil nás zde v Bruselu a že jste i, eh, že představíte, jaké jsou ty mm, výsledky této iniciativy globálně i v, mm, i v Evropské unii. I náš výbor LAT určitě si vyslechne, jak je to e, s kontextem té konference, která se má konat v červnu, pokud vím, tak vy se hodně angažujete do její přípravy. Děkuji, že jste přišel a e, takže já vím, že je třeba, dobrá schůze musí být rychlá, takže hned vám dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, mm, vážení poslanci, vážené poslankyně, je to pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali dnes jste sem do Bruselu. Chci poděkovat vašemu výboru za tuto příležitost se s vámi sejít a za to, že jste i zajistili účast členů jiných výborů, které tato diskuse zajímá. Pokud se nemýlím, každý den v OSN mm, řešíme výzvy této doby a e, šíře a složitost těchto výzev je obrovská. E, je to od otázek mezinárodního míru, bezpečnosti až po migrační krizi od druhé světové války, která je teď největší, boj proti terorismu a násilnému extremismu až po podporu 125 milionům lidí, kteří potřebují humanitární pomoc. A my eh, se snažíme prosazovat eh, lidská práva a eh, genderovou rovnost a udržitelný rozvoj samozřejmě k tomu přispívá, včetně boje proti změnám klimatu. Bez pohledu to jsou témata, které vy hodně řešíte i zde v Evropském parlamentu mm, ale jsou to témata, která jsou bezprecedentní a v podstatě nikdo jim neunikne. Evropa byla také postižena terorismem, útokům migrantů, konfliktu, nejistoty a dopadům změn klimatu. A je to skutečně politicky turbulentní doba, která vede sebou, sebou nese velké nejistoty. Řešit globální výzvy, které to, které eh, vedou k určitému vývoji, tak znamená naši solidaritu, kterou musíme vykazovat, když chceme reagovat na tyto výzvy. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, jak přispívá mezinárodnímu rozvoji, protože vy jste největším aktérem, Evropská unie největším aktérem humanitární pomoci a je třeba pokračovat v tomto duchu mm, a neuchtuchat na našem úsilí všichni my jako jednotlivci, komunity, národy, státy, multilaterální organizace. My mm, nyní mm, musíme implementovat globální e, řešení tak, abychom zajistili bezpečnost, která bude, e, která bychom zajistili budoucnost, která bude bezpečná a prosperující pro naše děti a vnoučata. Dámy a pánové, Agenda 2030, Agenda pro udržitelný rozvoj, nám poskytuje univerzální eh, model, jak dosáhnout této budoucnosti. Efektivní implementace agendy 2030 spolu s pařížskou dohodou o změnách klimatu změní náš svět tím, že se bude eliminovat extrémní chudoba, bude se budovat společnost, která bude míru milovná, inkluzivní, bude se podporovat rovnost mezi pohlavími, bude se chránit životní prostředí, včetně oceánu, a bude se bojovat proti změnám klimatu. Agenda a 17 cílů jsou velice ambiciozní, ale musí být ambiciozní a vzhledem k těm výzvám, které, jak jsem řekl, jsou obrovské. A tyto eh, ambiciozní globální závazky ale se musí změnit v konkrétní kroky, což znamená, že veškeré vlády OSN, regionální, multilaterální organizace, občanská společnost, soukromý sektor a vědecká a filantropická komunita musí spojit cí, své síly, síle a síly a implementovat tyto cíle. A v tomto Evropská unie hraje zásadní roli. Za prvé tím, že prosazuje univerzální charakter těchto cílů a zajišťuje, že jsou implementovány v rámci hranic EU. Za druhé tím, že Evropská unie využívá e, své regulační, finanční a obchodní nástroje a politiky, své e, standardy a infrastrukturu, energetickou politiku a, a na podporu právě implementace těchto cílů. A za třetí tím, že e, e, splňuje 0,7 HDP e, a tím vlastně podporuje mezinárodní, tím poskytuje mezinárodní podporu, aby tyto cíle mohly být plněny všude na světě. A zde chci poděkovat Evropskému parlamentu za vůdčí roli eh, v tomto globálním úsilí řešit změny klimatu. <clears throat> úsilí Evropské unie a členských států a prosazovat implementaci eh, udržitel, cílu udržitelného rozvoje a hm, pařížské dohody, to je něco, co je velice pozbudivé a co vítáme, což zahrnuje i práci Evropského parlamentu, který připomíná neustále veškerým institucím a členským státům, že nesou tyto závazky a že musí musí přijímat konkrétní kroky doma i mezinárodně. Dámy a pánové, je třeba, abychom ale neutuchali v tempu, abychom splnili tyto cíle do roku 2030, proto je třeba podniknout několik klíčových kroků. Řada z nich jsou velice relevantní, především pro Evropskou unii. Kromě toho je třeba vytvořit nová inovativní strategická partnerství a musíme využít inovace a technologie tak, abychom eh, využili jejich, eh, jejich eh, synergický efekt. A je třeba, abychom abychom postoupili od lineárního pokroku k exponenciálnímu pokroku v technologiích. A je to něco, co mm, bude mít dopad na trh s mm, pracovními příležitostmi, na výrobní postupy a proto tyto nové technologie je třeba využít na maximum, tak abychom zajistili udržitelnou výrobu i udržitelnou spotřebu. A zde i vzniká rostoucí poptávka eh, na celém světě a proto musíme zmobilizovat ten bezprecedentní objem našich zdrojů, pokud chceme eh, splnit naše cíle, to, což vyžaduje transformaci naší globální ekonomiky. Před dvěma týdny eh, jsme vedli diskuzi na toto téma a já za tím účelem jsem scho- svolal eh, skupinu na vysoké úrovni v, sídli, v sídle OSN. A mm, tato skupina dospěla k základním zjištěním. Za prvé mm, eh, je třeba, abychom zvýšili financování těchto cílů a je mm, třeba, aby finance, finanční zdroje byly v souladu s cíle tohoto rozvoje. Za druhé je třeba, aby ty cíle byly ekonomicky eh, realizovatelné i pro eh, podnikatele a aby eh, potenciálně, potenciálně generovali, generovali mm, triliony dolarů, jak, mm, protože skýtají tyto příležitosti na trhu. A já, dámy a pánové, chci, abyste zvážili veškeré možnosti, jak Evropská unie může pomoci eh, globální transformaci a realizaci agendy 2030. Apeluji na vás, abyste zajistili, že eh, vaše eh, cíle budou mít dopad, že se bude transformovat tato agenda. A já sám se velice angažuji, dělám maximum, tak abychom propojili subjekty, všechny zainteresované strany a abychom eh, se snažili mm, univerzálně implementovat i ty cíle. A za tímto účelem jsem svolal i celou řadu různých aktivit v OSN. Zaměřovali jsme se na implementaci, na udržitelný mír, na e, řešení mm, klimatu a finance. Další série schůzí proběhne 17. května, bude se týkat inovace a konektivity a potom 28. června to bude téma vzdělávání. Dámy a pánové, zde dovolte, abych upozornil na další dvě témata která jsou velice důležitá pro valné schromáždění OSN v příštích měsících. První je konference o oceánech. Před, za měsíc se bude konat eh, se zástupci Eh, společenství z celého světa, kteří se sejdou v New Yorku. A já to tady říkám, jsou to zástupci lidstva, jak říkám, lidstvo umyslně, protože <clears throat> tam eh, budou nejenom politici, představitelé vlád, eh, ale i další. Tato konference i svolá specialisty na oceány, experty, odborníky z soukromého sektoru, z občanské společnosti, nevládních organizací, akademických kruhů, vědeckých kruhů. A, e, takže i, bude to pětidenní konference od 5. do 9. června, kdy se bude konat 150 různých e, aktivit e, ještě na okraji této konference a kdy se povede sedm partnerských dialogů, které se specificky budou týkat cíle číslo 14. Ano, skutečně oceán je ve velkých problémech, jak víte, rybolovné praktiky a díky i dotacím to skutečně vede k tomu, že eh, různé populace ryb jsou na eh, pokraji kolapsu a e, v roku 2020 bude více plastu v oceánech než ryb a mm, skutečně e, ta degradace ekosystému je obrovská, proto musíme začít jednat. Tato konference byla svolána jako v podstatě jediné univerzální fórum věnované právě tomu, že musíme glo- mobilizovat globální úsilí, abychom zvrátili tento cyklus úpadku našich oceánů a abychom začali řádně implementovat cíl číslo 14. Eh, zde se zvyšuje ale světové povědomí o tom, jaký je stav našich oceánů a proto je třeba začít apelovat eh, na to, že je třeba přijmout deklaraci eh, a mm, to znění se připravuje členskými státy OSN a je třeba, aby to deklarace byla skutečně stručná, pádná. Za druhé bude přijata zpráva o řešeních vyplývajících ze konference z těch sedmi partnerských dialogů, které se specificky právě věnovaly tomuto cíli číslo 14, to znamená eh, znečištění moří, oceánu a mm, ekosystému v mořích a v oceánech. A za třetí, je, to takový rejstřík dobrovolných eh, závazků, eh, které budou přijaty těmi, kteří se rozhodli, angažují se podporovat tento cíl číslo 14, a to je registr nebo rejstřík tedy těchto dobrovolných <clears throat> závazků, který již figuruje na webu této konference. A mm, je velice důležité, aby i do doby, než se bude konat eh, konference, tak aby ty závazky skutečně pokryly veškeré aspekty všech řešení tohoto cíle. A jsem mm, mm, tedy, já jsem jist, že určitě členské státy, všechny členské státy Evropské unie se zúčastní této konference a budou aktivní. Já chci, abyste i jak si motivovali zainteresované subjekty u vás doma ve vašich obvodech, tedy zástupce podnikatelských eh, kruhů, občanské společnosti, tak aby registrovali své dobrovolné závazky na webu této konference, eh, abychom skutečně viděli, že všichni na celém světě se eh, snažíme maximálně tlačit na realizaci cíle 14. Dámy a pánové, teď bych se ještě chtěl zaměřit na migraci. Abychom splnili tyto cíle v příštích 14 letech, tak eh, musíme se odpoutat od starých způsobů myšlení. Musíme zajistit, že výstupy udržitelného rozvoje se dostanou ke každému. Nikdo nebude stranou tohoto rozvoje, včetně těch marginalizovaných a zranitelných kategorií naší společnosti, včetně migrantů a uprchlíků. Po celém světě já zdůrazňuji, že skutečně to je téma celosvětové. Příliš mnoho migrantů a uprchlíků bylo eh, předmětem rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti a mm, trpí izolací, kulturní, sociální izolací. Je třeba nabídnout jim vzdělávací ekonomické příležitosti, mm, aby mohli žít bez diskriminace, vykořišťování a zneužívání. Abychom vyřešili výzvy mezinárodní migrace, tak členské státy OSN nyní pracují na mm, globálním paktu o migraci, kde je o to posílit mezinárodní spolupráci a zlepšit globální řízení. Příprava té, tohoto globálního paktu pro bezpečnou, řádnou, regulovanou migraci a i um, ten globální pakt o uprchlících nyní se připravují. A já bych rád, abyste podpořili ambiciozní výsledky, um, které chceme dosáhnout. Jak asi víte, v um, příštích šesti měsících můj úřad bude organizovat celou řadu tematických diskuzí o tomto globálním paktu v Ženevě, v New Yorku a ve Vídni. A poté bude následovat přípravné zasedání v Mexiku, to bude v prosinci. Po tomto zasedání eh, bude přijat návrh, dokument o migraci, ten bude předložen pro vyjednávání členům OSN, bude to v roce 2018 eh, s tím, že by toto mělo být přijato, pokud to bude možné na mezivládní konferenci eh, před obecnou diskuzí ve Spojených národech. Dámy a pánové, mm, vážení poslanci, vážené poslankyně, váš hlas je mocný a je třeba, abyste ho nechali slyšet i mimo e- Brusel a mimo Evropu. Já apeluji na vás, abyste využívali veškeré platformy, které jsou k dispozici v OSN, abychom společně řešili kritické problémy. Není nic kritičtějšího než implementace agendy 2030 a zde my máme velkou naději, že budeme schopni zachránit lidstvo eh, na této planetě i eh, hrabě Otto von Bismarck z 19. století, mm, eh, vůči osobnost 19. století nám eh, řekl, že rozdíl mezi politikem a státníkem je, že, že ten státník je politik, který myslí na blahobyt vnoučat. A já tedy toto vám chci připomenout. Teď je chvíle, abychom se spojili a zajistili efektivní implementaci agendy 2030 zde v Evropě i po celém světě. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Já vám děkuji za velice inspirativní projev na správném místě, protože toto téma je nám velice blízké. Děláme maximum pro to, abychom toto téma podpořili a šířili. A nyní tedy a naši členové se zúčastní debaty. V první řadě pan Javor. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji, pane Tomsne, za vaši prezentaci a vaše přispění. Rád bych hovořil o implementaci udržitelných cílů na úrovni EU vzhledem k tomu, že jsme také zodpovědní za eh, rozvojovou legislativu eh, na úrovni EU. Tady bych zdůraznil několik klíčových bodů, které jsou podle mého názoru velice důležité právě ve věci řádné implementace cílů SDG na úrovni EU. V první řadě, abychom měli opravdovou příležitost řádně implementovat to, co je zahrnuto do těch 70 eh, cílů a těch 200, 169 eh, konkrétních cílů. Potřebujeme opravdu komplexní um, strategii EU, aby došlo k jeho k jejímu plnění. Nestačí jenom o tom hovořit, říkat, že eh, možná třeba environmentální legislativa EU je dostatečná pro plnění tohoto cíle. Myslím si obecně, že EU by měla dělat více a představit opravdovou komplexní strategii, měla by vše zefektivnit a prověřovat ty stávající politiky právě, aby byly v souladu s plněním těchto rozvojových udržitelných cílů a zjistit, zda pokud eh, nejdou úplně v ruku v ruce, nepodporují je tak, aby se změnili. Pak bych ještě chtěl zdůraznit sociální aspekty a konkrétně tedy věnovat pozornost zranitelným skupinám. Na úrovni EU ona eh, je často takový dojem, že eh, ano, cíle udržitelnosti jsou důležité, a sociální aspekt um, jako otázky chudoby, přístup k základním službám, to je v rámci té environmentální politiky tak nějak dáváno stranou, jako by to byly případy jen jiných zemí na té jižní polokouli naší planety. Nicméně chci připomenout, že na, i na úrovni EU existují miliony občanů, kteří žijí v chudobě a nemají přístup k základním službám, jako je přístup k vodě a možná mít řádnou kanalizaci, přístup k zdravotnickým službám, mít zajištěnou energii a podobně. Takže i z toho sociálního hlediska na úrovni EU ta sociální role s DG a ty sociální cíle stále ještě nejsou tak úplně naplněny. Třetí klíčový bod, tak jak jste jej zmínil i vy, a já jej považuji i pro nás velice důležitý, a tím je adekvátní financování. A tady se nejedná jenom o přidělení těch nezbytných zdrojů pro implementaci udržitelných rozvojových cílů, ale i nezbytný screening veškerého evropského financování tam, kde k němu dochází, protože někdy pouze plítváme prostředky tím, že podporujeme aktivity, které vytvářejí problémy a pak dalšími prostředky z jiných fondů se zase snažíme celou situaci jaksi ozdravit. Takže musíme přistupovat komplexně, koherentně i ve věci financování a měli bychom tedy systematicky i dohlížet na ty stávající formy financování a plnění eh, cílu. Eh, je nezbytné tedy vytvářet eh, infrastruktury, které propojí naše sociálně-ekonomické systémy takovým udržitelným environmentálním způsobem. Čtvrtý klíčový bod, tím je účast občanů a všech zainteresovaných stran, včetně tedy té vládní úrovně v průběhu implementace udržitelných rozvojových cílů. Myslím si, že stále ještě není dostatečné jenom přijímat nezbytnou legislativu a řádně ji implementovat. Musíme do toho zapojit také společnost, aby byla součástí jak té legislativní části, tedy plánování, ale také implementace, protože tímto způsobem můžeme vytvořit tu řádnou formu zprávy a přesvědčit společnost, že udržitelné dané rozvojové cíle mají smysl a že na to můžeme společně zapracovat. No a poslední, pátý klíčový bod tím je potřeba zredukovat negativní dopad naší spotřeby v Evropské unii i mimo unii. V nedávné době jsme schválili zprávu z vlastní iniciativy týkající se palmového oleje, což je právě jeden z těch možných příkladů, Eh, o tom tedy, mm, co se konzumuje na úrovni EU, ale že tu nemáme problémy udržitelnosti, ale že můžeme vytvářet mimo EU takže je důležité si uvědomit, jaké dopady ekonomické či soci, eh, sociální či environmentální může mít způsob naší spotřeby v úrov, na úrovni EU, že ty dopady mohou být mimo EU. No a v rámci plnění těchto cílů bychom měli prověřit, že ty dopady, účinky um, jak si zvyku v EU, mohou tedy ovlivnit právě i plnění ehm, těchto cílů a hlavně nenarušovat. Děkuji, pane Javore. Paní Delay. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, no, vaše excelence, já mám dvě otázky v rámci eh, eh, konference, která proběhne za pár týdnů v New Yorku tak první se týká mm, eh, těch mm, mořských energií. Já se ptám, jak v rámci těch cílů udržitelného rozvoje OSN bude postupovat, abyste eh, prosazovali zachování zdrojů a zároveň eh, mm, zachovali pracovní místa, protože to se týká těch cílů, které musíme přece také respektovat. A druhá věc se týká evropských eh, eh, ostrovů. Eh, já se ptám, zdali OSN plánuje specifická opatření pro tyto regiony, tedy ostrovní regiony, tak aby bylo možné zachovat tedy tyto entity mm, a aby i tyto entity žijící tedy na těchto ostrovech mohly plnit cíle udržitelného rozvoje. Takže ráda bych, abyste odpověděl na tyto jednoduché otázky. Merci. Děkuji. Pan Fonte. Děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji za toto, možnost tohoto setkání, které je pro nás velice důležité, především eh, pokud jde o oceány. Já jsem členem delegace, eh, která pojede do New Yorku v červnu za náš výbor a budeme tam eh, i eh, eh, tam aktérem jednoho důležitého, jedné důležité aktivity, akce, která se právě týká moří. A zde byste zmínil konkrétně cíl 14, který se tohoto týká. Za prvé, Otázka, chci váš názor. Hodně hovoříme o modrém růstu, o modré ekonomice a samozřejmě my to děláme s nejlepšími úmysly, ale Eh, minulý týden zrovna například eh, tady byl proveden takový výzkum eh, v, zde naším ústavem rešerší, který byl, to bylo předloženo výboru pro rybolov, kde se hovoří o modré ekonomice, která má zachovat pracovní místa, ale jsou zde velké obavy, že toto bude mít naopak negativní dopad na životní prostředí. Takže zde mm, já bych rád, abychom viděli oceány jako nový zdroj, e, ekonomický zdroj, ale za, i zdroj přírodních zdroj, jako i přírodní zdroj, ale zde my v podstatě, bohužel, my jsme již hodně vyčerpali tyto zdroje, tak e, je to těžké z pohledu e, životního prostředí mm. A zde i toto je velice dobře reflektováno v cíli 14, který se hodně eh, si dělá velké starosti o stav našich oceánů. A proto je důležité, aby na konci eh, eh, konference eh, v New Yorku bylo, před, bylo vytvořeno velice jaksi razantní prohlášení, které se týká stavu oceánu a máte nějakou před, představu především o dvou mm, bodech 14.2 a 14.4, mám na mysli 14.2, to je bod, který je zásadní, protože říká, že třeba posílit ekosystémy v mořích a je třeba přijmout opatření pro jejich obnovu těchto eh, tedy eh, zdrojů. To se sice snadno napíše, ale těžko se to realizuje, protože zde skutečně nemáme eh, konkrétní aktivity, které by se tomu věnovaly a stavy oceánů, především u pobřeží, se zhoršuje, ten stav se zhoršuje rychle a je to velice zdeklidňující. Další bod se týká rybolovu, který je jaksi prováděn v nepřiměřené míře. Zde my v našem výboru hodně se tomu věnujeme. Víme, že to není snadné. My do roku 2020 se snažíme splnit cíl eh, maximálního eh, udržitelného výnosu moří. Ano, my děláme významné kroky sice, ale já se ptám, zdáli toto úsilí v Evropě, zdáli také i má eh, nějaké echo na světové úrovni, zdáli i tam se bojuje proti tomuto přehnanému rybolovu, což je jeden z hlavních, když ne jediných důvodu právě tohoto problému, který řešíme. Thank you. Next. Děkuji. A nyní paní Kadenba. já herzliche... Eh, Děkuji srdečně. Hezké dobré ráno. Evropský parlament, konkrétně náš výbor, jsou pišní na to, že jsme velice transparentní a že schůzky jako ta dnešní jsou vysílány na internetu. Na druhou stranu to má tu nevýhodu, že nejen e, ti, kteří se zajímaví o tyto rozhovory, e, vede to e, také k tomu, že to tady vypadá, že kolegové o vás nemají zájem, přitom oni třeba sedí v kancelářích a sledují nás online. Takže e, i když to tak vypadá, nebojte se, zájem o vás je. Má otázka je technického rázu. Opět a opět zažíváme, že členské státy a i jednotliví politici e, se jak si hlásí k e, cílům udržitelného rozvoje, oni vědí, že se k ním mají hlásit, a přesto pak dělají každodenní politiku, která se odklání od toho, co jsme si jako cíle stanovili. A svým způsobem se z těch eh, cílů udržitelného rozvoje stávají jaksi jednací žetony. V EU máme obecně takový princip, že jsou členské státy, které se staví proti hodnotám EU a hledají způsoby, jak Eh, tím pádem, i ostatní hledají způsoby, jak tu škálu hodnot napravit. Máme v rámci OSN nějaké monitorování, kde by se jaksi stanovilo, že ti, kteří se přihlásí k těmto cílům a přitom ve své reál politice dělají takové kroky, které jdou proti těmto cílům, Tedy monitorujete eh, nějak, že se toto děje a upozorňujete na to, že Eh, jaksi to, co se dělá v každodenním životě, neodpovídá tomu, k čemu se člověk zavázal. Děkuji. Děkuji. Paní Meissner. Děkuji. A děkuji vám, pane Thompsone, za přednášku. Já jsem bohužel mus- přišla pozdě, protože jsem musela hlasovat v jiném výboru. Nicméně toto téma mne velice zajímá. Nejen proto, že jsem spolupracovala na nejrůznějších eh, otázkách u integrované mořské politiky a modrého růstu, ale zde v parlamentu vlastně máme i takovou nadfrakční skupinu, jmenuje se to interskupina, jmenuje se to Moře, řeky a oceány, eh, kde se zabýváme trvalým modrým růstem a eh, v podstatě se zabýváme tím, snažíme se zajistit, aby moře byla čistá, aby zůstala čistá, ale aby se i čistila od odpadu, který už tam je a chceme podporovat lidi v tom, aby oceány a vůbec vodní plochy využívali lépe. Věřím, že kolegové e, v skupinách ostatních to vidí podobně. Konec konců jeden kolega už hovořím. Já e, jsem přesvědčena, že pro rostoucí světovou populaci budou hrát oceány daleko větší roli, co se týká energie, co se týká modré biologie, surovin a tak dále. A je důležité postupovat společně a udržitelně. Vy tu strategii Ocean Governance dobře znáte, znáte komuniké naší komise, já to považuji za velice dobrý krok. Je to tak, že my, Evropané, máme velký zájem na tom, abychom se s vámi na celosvětové úrovni propojili a vyměňovali si zkušenosti o mořích a oceánech a o tom, co je potřeba vyvinout v této oblasti. Hovořilo se eh, o tom eh, tady už, že tedy máme e, společný evropský, ale i celosvětový zájem hovořit o tom třeba, zda má probíhat e, hlubiná těžba na mořích, zda se mají vůbec těžit nějaké suroviny a pokud ano, tak které a v jaké podobě. A e, o to důležitější je dbát na to, aby nebyla ničena biodiverzita. Jinými slovy, abychom moře nezničili protože v moři je možné napáchat daleko větší škody než na zemi, protože v moři se ty škodliviny vlastně šíří po celém světě. Nejde pouze o plasty v oceánech, jde o e, zvyšování kyselosti moří, například korálové útesy na velkém bariérovém útesu, ty, klo, e, ty korály odumírají e, a vlastně nikdo neví, proč se to děje a tím pádem, pokud, se, eh, pokud ten korál zmizí, tak se neví, co se stane. Eh, mořské ostrovy postupně eh, klesají pod hladinu, to všichni víme. Já mám na vás velice konkrétní otázky. Zejména se týkají toho ocean governance, E, balíčku. Tam se navrhuje, že e, mořsk, nařízení pro oblast moří by měla být i globální. To bude jistě obtížné, ale považuji to za velice dobrý krok. Co si o tom myslíte vy? My máme e, nařízení o mořích zde v Evropě, to je tedy legislativa v Evropě, k čemuž museli proběhnout náležité rozhovory a čímž se pak zajišťuje náležité užívání našich moří. Myslíte si, že to je prosaditelné na globální úrovni něco takového? A potom, do jaké míry zde vnímáte eh, možnost, že ty cíle udržitelného rozvoje budou podepisovány ještě dalšími státy a že budou skutečně prosazovány, protože spousta zemí to už podepsala. Ale nic se neděje. A přitom je to tak důležité pro další zdravý vývoj, zejména vývoj moří. A za třetí, v EU hovoříme, nebo hodně se zaměřujeme a investujeme do oceánů eh, Eh, samozřejmě my, kteří se zajímáme o rozvoj moří, hovoříme o takzvané mission ocean, o misi oceány. Zabýváme se budoucností oceánu. Máte nějaký přehled o výzkumné aktivitě na celém světě, která by jaksi posilovala tímto zaměřením na oceány? Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní bych pozvala pana zástupce komise, pana Richiera. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci panu předsedovi poděkovat za prezentaci 14. konference SDG. Konference o oceánech se bude konat eh, na úrovni OSN v červnu a určitě je to jedna z nejzásadnějších událostí tohoto roku, zdůrazňuje uh, význam podporovat globální, eh, ze strany globální komunity plnění udržitelných eh, cílů rozvoje samozřejmě Evropská komise podporuje tuto agendu a jsme opravdu zavázáni podpořit plnění těchto cílů. A samozřejmě zavazujeme se také plnit veškeré ostatní politické cíle a cíle udržitelného rozvoje. Cíle udržitelného rozvoje budou také silným motorem pro posilování konvergence v oblasti oceánů. Je potřeba říct, že eh, strategie pro zprávu oceánů už byla představena a přijata a to představuje velice významný pokyn pro budoucí politiku v tomto kontextu. Na této konferenci což je velice důležité. Budeme hovořit také o e, streamlinování politické koherence. Bude se toho účastnit komisař Vela a aktuálně Aktuálně se zaměřujeme na přípravu této konference a samozřejmě e, se budeme účastnit také přípravných schůzí e, toho plenárního zasedání na té konferenci. Aktuálně reflektujeme ty příspěvky, kterými můžeme přispět eh, do tohoto partnerství a příslušného dialogu. Ta konference bude velice důležitá, jak víte. Eh, v EU jsme také v říjnu požádali o další konferenci o oceánech Euro Ocean Conference, což bude také velice důležité a mohu vás ujistit, že eh, sledujeme jaksi komplementaritu těchto dvou, těchto dvou akcí a chceme demonstrovat, jak důležité jsou zdravé oceány pro lidstvo. A samozřejmě doufáme, že se budeme moci trvale zaměřit na oceány jako takové. Pane, eh, paní předsedkyně a pane Tomsne, vy jste zmínil také otázku eh, migrace, což je velice delikátní záležitost. Já se nechci pouštět do podrobností, ale za eh, poslední rok tři instituce EU, parlament, rada a komise, podnikli výrazné, výrazné kroky v, při řešení e, migrační otázky. Samozřejmě to by nebylo možné bez spolupráce. Bez spolupráce s neevropskými státy a s třetími státy. A e, doufáme, že i v této oblasti se posuneme dál, tedy e, v oblasti spolupráce řešení otázky migrace v kontextu OSN. V reakci na to, co zaznělo ze strany ostatních europoslanců a europoslankyní k cíli číslo 14. Rád bych eh, podpořil to, co tady zaznělo, co se týká toho sociálního rozměru potřeby komplexní strategie, adekvátního financování, protože tady nejde vždy o to jen mobilizovat dodatečné finanční prostředky, ale také zajistit koherentnost a viditelnost toho financování, které se už teď poskytuje pro tyto otázky. Jak víte, ta podstata toho tématu je, je to v podstatě pluridisciplinární otázka, je zde mnoho různých rozměrů, což občas způsobuje, že jak si ztrácíme ze zřetele, cože to vlastně podporujeme. A eh, když to všechno sečteme a podtrhneme, tak vidíme, že tady skutečně máme jakousi kritickou masu financování, které by asi bylo vhodné lépe využít. Co se týká destruktivního dopadu eh, spotřeby a jeho redukci, my zvažujeme strategii pro plasty, která má být prezentována ještě v letošním roce a ostatní strategie, takže i zde podnikáme významné snahy, a to ve všech těch oblastech, které tady byly zmíněny. Rád bych si dovolil také souhlasit s tím, že bych zdůraznil význam význam umluvy OSN o, e, na téma Law of the Sea, tedy o mořském právu, což je tedy otáz, co jsou otázky aktivit na eh, oceánských a mořských plochách. Eh, pane Tomsne, paní předsedkyně, těšíme se na ambiciozní výsledky obou uvedených konferencí. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Eh, děkuji vám. A teď bych poprosila pana Fariu, který je naším zpravodajem k zprávě z vlastní iniciativy na téma Ocean Governance, aby si vzal slovo a aby, nás, aby se s námi podělil o své znalosti. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pane Tomsne, díky, že jste přišel. Je velice důležité, že jste mezi námi. Řekl jste, že za měsíc proběhne ta konference Ocean Governance a že tam budou přítomní zástupci lidstva eh, a zástupci politického světa. Cíl 14 eh, bude na této konferenci jedním z témat. A já souhlasím s vaším hodnocením poškození našich oceánů a s tím, že si to zaslouží naše, naši pozornost. Já jsem Portugalec, takže my jsme země, která bere změnu klimatu velice vážně. Je to důležité téma, které musíme řešit co nejrychleji, to bude možné. My už začínáme pocitovat dopady změn klimatu u nás. No, a vy jste také zmínil plastový odpad, mimo jiné, což je jeden z problémů, který budeme muset řešit. A to jasně ukazuje, že mezinárodní společenství si uvědomuje a dělá si starosti o negativní dopady lidské činnosti na naše oceány. My, evropské instituce, na té konferenci také budeme přítomni, jak řekla paní předsedkyně. Já jsem zpravodaj k té iniciativě pro zprávu oceánu a budu tam osobně také. A budu velice pečlivě sledovat eh, jakékoliv výstupy, které z té konference vzejdou. Je zde spousta otázek, na které bychom se vás mohli ptát. Já se přidržím dvou. Jednak, tady to je něco, co mi dělá starosti, Jednak, jaká, budou očeka- jaká mohou být očekávání z této konference, co se týká eh, té deviace, vy jste američan, tak se vás mohu zeptat, té, eh, té odchylky eh, vlády pana Trumpa od těch akcí proti změně klimatu, což samozřejmě ovlivní celý zbytek světa. A za druhé, hovoříme tady o zprávě o řízení oceánů. A zde je jedno velice důležité téma, které bych rád, aby se vyřešilo. A to jsou emise z lodní dopravy. A e, to, že to v tom sektoru vůbec nezohledňujeme. Bude toto téma nějakým způsobem vyřešeno? Mám na mysli zejména IMO, což je příslušné těleso na mezinárodní úrovni. Protože zde vidíme v posledních letech e, markantní nedostatek vůle se s tímto tématem vypořádat podstatě nás to nutí jako Evropskou unii, abychom vypracovávali naše vlastní eh, regule pro emise CO2 z lodní dopravy. Eh, pak u nás v Portugalsku máme jeden velice naléhavý problém. Aktuálně to se také týká oceánů a to se týká získávání ropy a plynu z offshoreových, z příbřežních operací. Já vím, že náš ministr pro, pro moře, eh, naše ministrině pro moře byla v loni ve Spojených státech a eh, řekla tamní vládě, že my bychom mohli být jedna z těch zemí, která bude u vlastního pobřeží dělat velké průzkumy v této oblasti, což je pro nás varující. Takže prosím, máte pro mě nějakou reakci? Děkuji, pane Fario. A teď, vaše excelence, máte slovo opět vy. Těšíme se na vaše komentáře. Uh, thank you very much, and uh, I can see I'm amongst. Uh, Děkuji. Ano, vidím, že tady mám samé své příznivce, milovníky oceánů. Vidím, jak se angažujete Eh, v této existenciální záležitosti pro lidstvo, protože oceány jsou pro nás zásadní vůbec pro eh, proteiny, které jíme, pro eh, pohlcování uhlíku, emisí a pro čistý vzduch. Takže já souhlasím se vším, co řekl pan Javor, abych to vzal jedno po druhém. A musím připustit, že když jsem byl v Maďarsku, na začátku roku, tak eh, eh, jsem na mě udělal velký eh, dojem, jak jste vzali za své tyto cíle univerzity a další instituce. Ano, já dříve jsem byl třeba v Číně, setkal jsem se také s místním premiérem i s premiérem Indie a vždycky na mě udělá dojem, jak tyto cíle eh, jsou součástí těch eh, mezinárodních plánů. A eh, skutečně tato agenda 2030 je perfektně implementována nebo zakomponovávána do plánu v každé zemi. A i v Číně, v, v Indii a vím, že všichni ministři i malé země jako Fidži, tak, eh, tak i ty eh, vždycky zakomponují tyto cíle do svých vlastních plánů. Ale co se nám nedaří? Hmm, nedaří se nám přesvědčit jednotlivce, aby pochopili logiku těchto cílů a tady musíme dělat hodně práce osvěty. Já dělám prostě takové různé dinner party a různé jaksi vlastní výzkumy a zjišťuji, jaké povědomí, ano. Takže tady musíme dělat více práce osvěta u jednotlivců, o komunit, o těch místních společenství, protože eh, to je to, co ovlivňuje spotřebu a mm, e, ty vzorce výroby a to je třeba transformovat. Proč se to musí transformovat? Protože se vrháme směrem k propasti neudržitelnosti. A, mm, takže změna klimatu například. My chceme, aby se udržela do dvou stupňů zvyšování teploty a teď třeba je to 3-4 stupně. A i střední vrstva, tak ta expanduje exponenciálním způsobem na celém světě. Střední vrstva expanduje. A vy, jako já, my jsme e, prostě my jsme mm, součástí této střední třídy a my jsme prostě chamtiví. My chceme mít druhé auto v rodině a další věci, předměty a to je neudržitelné. Takže asi mm, možná to bude ta mladá generace, která si to více uvědomí. Takže proto musíme zacílit na mladé lidi, aby pochopili a viděli, že, mm, jejich, že je, oni a jejich děti budou žít ve velice těžké době, pokud se nezmění ta logika, ty vzorce spotřeby a výroby. Delegátka z Francie. Otázka těch eh, tedy ostrovních území, ano, tam, že to všechno se na ně vztahuje, to je jasné. A vlastně podle návštěv, které jsem učinil, tak eh, vidím, že i v těchto teritoriích se aplikují tyto cíle stejným způsobem. Zase spíše se to vnímá, je to vnímáno na úrovni vlád, nikoliv na úrovni konkrétních osob. Na delegáta z Itálie. Ano, Itálie v posledních letech eh, se hrála vynikající roli v této konferenci o oceánech, především pokud jde o ty ochranné zóny. Takže v minulém roce jsme se sešli v Římě, kde se sešli podnikatele, ale vědci, také experti a zainteresované členské státy. To bylo vlastně poprvé, kdy jsme viděli, že když všechny dáme dohromady k jednomu stolu, tak eh, se této, těmto aktivitám vdechne nový, eh, nový impuls. Proto musíme všechny zapojovat. Ano, Itálie eh, spolupředsedá jednomu z těchto dialogů. A teď ta vaše poznámka o modrém růstu. My radši říkáme ekonomika. Já někdy eh, ne, řeknu, nepro, nevyslovím slovo růst, bez toho aniž bych eh, před to dal adjektivum udržitelný růst, takže proto my říkáme ekonomika, modrá ekonomika. Já jsem pracoval v oblasti rozvoje celý život, začal jsem eh, Eh, již na univerzitě v Cambridge v roce 72. Poté eh, jsem skutečně dospěl k takové deziluzi, protože jsem viděl, jak ta naše práce, tvrdá práce, nakonec má, je kontraproduktivní. Lidé se dostávají na okraj chudoby a ne, že bychom zlepšovali třeba život lidí třeba na venkově a proto udržitelnost. Ano, já jsem opět eh, získal důvěru ve, v rozvoj, když jsme si uvědomili, že před to slovo růst je třeba dát přidali jméno udržitelný. A teď jsme na té správné cestě. Na německého, německou delegátku, paní Kalembach. A Rakouska, pardon, Rakouska. Ale mluvila jste německy. PF, tak monitorujeme to eh, fórum na vysoké úrovni, takže v minulém eh, roce 24 zemí se eh, sešlo. Ano, tento trend je, je směrem nahoru. Dnes 40 zemí v červenci bude prezentovat, jak implementují tyto cíle, takže vidíte, že se nabaluje, valí se to pěkně vpřed. A to je vlastně taková peer review. E, ty členské státy jak si vzájemně od sebe zjišťují, jak to kde funguje, mohou si porovnat své výsledky, monitorovat se. Paní Meissner hovořila o udržitelném modrém růstu a roli vědy. Ano, já vám musím říci, že já e, před pár týdny jsem byl v Massachusetts v oceanografickém ústavu, kde je paní Meissnerová a což je v podstatě jeden z nej, nejvýznamnějších institutů, oceanografických institutů a dělají pro Air France, pro vše, všechny, prostě pro eh, důležité klienty a oni mi ukázali eh, film. Eh, oni nafilmovali uprostřed oceánu plankton a ukázali mi takový film, co se tam děje. Mikroformy různé, plankton tedy. Jak se tam živí mikroplasty. To je hrozné vůbec to vidět nafilmováno, že v podstatě plankton se, a další mikroformy života se živí plasty a potom, eh, potom je to potrava pro ryby, pro vět, malá ryba pro větší rybu a nakonec to skončí u nás na talíři a my vlastně jíme plasty. A, takže my eh, v podstatě musíme se opírat o vědecké poznatky a většina těch partnerských dialogů, o kterých mluvím, to je o znečištění moří a vždycky je to na různé téma, ale to o znečištění moří. My mm, prostě tady jde o to, abychom slyšeli pravdu o těchto autorit vědeckých a jiných autorit světových. A je to a tyto problémy mají celou řadu řešení a právě od tam půjde v tomto dialogu. Pokud máte nějaká dobrá řešení, určitě i z Evropy e, e, jde hodně dobrých řešení, tak to je to místo, kde je předložit. To bude právě ten náš pracovní plán. Ano, takže eh, to, to vlastně i eh, je dobré právě i ty aktivity registrovat v tom registru dobrovolných závazků. A mm, takže tady je to mm, jaksi pracovní plán lidstva, jak tomu říkáme, ne OSN. A eh, potom tedy ta těžba, hlubiná těžba v mořích. Ano, mm, my už sedm let pracujeme na o těch otázkách mořského dna, třeba mm, my, mm, my, my chceme, aby z to hospodaření se dnem bylo mm, řádné, jak má být. A moje země, Fidži tedy, vlastně my jsme byli první, kdo se k tomu přihlásil. A Eh, ano, to je prostě realita. Tato těžba je realita. My zatím nemáme to upraveno zákonem, jak tedy to lze provádět. to mm, je pětiletý proces, to musí formulovat eh, příslušný světový orgán. Ano, teď máme sice předpis, eh, který upravuje udělování licenci a podobně, ale nemáme žádný předpis zatím, jak vydávat licence pro tento typ těžby a mm, samozřejmě to je velice důležité pro mm, prevenci e, ochrany životního prostředí. E, v podstatě, e, v podstatě ale hlubiné moře, tak to, jak se je nejlépe asi upravená oblast pro hospodaření na světě, protože bez licence tam nelze dělat nic. A další důležitá oblast je BBNJ. Nám se líbí zkratky. To je biodiverzita mimo jurisdikci konkrétních států. Takže tady také teď se v OSN pracuje na normě, na předpisu, který by toto upravoval a i pan brazilský velvyslanec, který tomu předsedá, se tomu hodně věnuje, takže všechno, co je tedy nad eh, dnem, samozřejmě mm, tak eh, tady mm, nyní všechno, co se bude provádět eh, nad tím dnem, tak bude upraveno. Takže to je přece eh, oceány, to je naše společné dědictví, společné dědictví celého lidstva, takže to je nejlepší způsob, jak mm, s ním hospodařit, s tímto zdrojem. To znamená mít společný předpis, společný zákon, mezinárodní zákon. Ano, ano, či já, co Portugalsko dělá, mm, pokud jde o přípravu té mm, konference, to je vynikající mm, portugalský ambasador, tak eh, ten eh, apeluje tedy na eh, aktivity různé a poté, co jsem se sešel včera s panem Velou, panem komisařem, tak jsem rád, že skutečně Evropská unie hodně se angažuje v této eh, konferenci o oceánech, protože třeba v Pacifiku jsou obrovské problémy, ano, a on tam osobně bude také, samozřejmě dáme mu tam patřičnou dobu na jeho projev a děkuji všem za podporu. A někdo změnil eh, ty, že jenom jedno univerzální opatření, jak ochránit a zachránit oceány. To je cíl číslo 14, SDG 14. Tady jen pouze tak zachráníme život v oceánech. Takže tato naše konference o oceánech, to je jedna z mnoha akcí, které se konají na celém světě a které se týkají zdraví moří, oceánu, třeba když mm, se konalo tedy téma Pacifiku a další. Takže to jsou všechno dobré iniciativy, které podporujeme. Všechny tyto konference o oceánech podporujeme. A e, všechno, co e, přispívá ke cíli 14. Ale máme pouze jedno univerzální jednu univerzální konferenci, eh, která se bude konat v sídle OSN eh, v červnu. A mm, takže tam půjde o to podívat se na to z kontextu agendy 2030, eh, protože to je náš mandát. Já myslím, že jsem reagoval na všechny otázky. Ještě pan Faria. Tak pan Faria, ten se ptal na dvě otázky týkající se toho, jak Eh, jak, jaká je pozice, jak je postoj eh, americké administrativy. Já myslím, že bychom neměli eh, přijímat nějaká urychlená, mm, urychlené závěry, dokud nevíme, jak se tam u nich vyvine tato politika. Zatím je to doba spíše tam přechodná, ještě není všechno usazeno. A potom emise z lodní dopravy. V posledních dvou letech spolupracujeme hodně s Eh, WMO, o eh, antidumpingu a o eh, emisích, takže o tom určitě se tam bude také mluvit na té konferenci. Pokud, takže to je vše asi k té konferenci o oceánech. Za poslední dva roky ta příprava je velice intenzivní, každodenní a já jsem přesvědčen v tom, že to skutečně bude ta změna, o kterou nám jde, protože po celém světě e, e, existuje velká angažovanost a to mě přesvědčuje, že se věci změní konečně k lepšímu. Děkuji. Díky, že jste dnes mezi nás přišel, vaše excelence, a díky za veškerou odváděnou práci. V rámci té konference se vás všichni budeme snažit podporovat a budeme také chtít ten udržitelný růst. Díky. Dobré dopoledne. Posaďte se prosím a připravte si hlasovací karty. Budeme hlasovat pouze o třech záležitostech, takže to nebude složité. Are you ready? <laughs> Okay, the first vote. Na první hlasování bude eh, opakované hlasování eh, podle článku 106. Budeme hlasovat o námitce, o GMO, hm? bavlně, v oblasti bavlny, geneticky modifikovaná bavlna. Takže končíme hlasování. A bylo to schváleno. Paní Gardini? Mimo mikrofon. Okay, we can, we can uh, we will um, uh, take note of that and change your Bereme na vědomí eh, vaši připomínku a změníme vaše hlasování, i když to výsledek nezmění. Druhé hlasování eh, se týká námitky eh, k geneticky modifikované kukuřici a já tímto zahajuji hlasování. A končím hlasování. Bylo to schváleno. Poslední hlasování opět eh, tedy o nejlépe dostupných technikách, pokud jde o, o, velkých spa, o, o velké spalovny. Zahajuji hlasování a hlasování u konce. Zamítnuto. Děkuji a tímto je hlasování u konce pro dnešní den. Uděláme si krátkou přestávku nebo začneme rovnou? Uh, Vážení kolegové, navrhuji, abychom pokračovali dalším bodem na programu, a to je zvážení návrhu zprávy o omezení využívání některých nebezpečných látek uh, v elektrickém a elektronickém uh, zařízení. Já jsem zpravodajkou na žádost koordinátorů a pokud budete souhlasit, několika slovy vám toto zprávu přiblížím. Vítám návrh komise jako nezbytný krok k vyřešení naléhavých otázek, které souvisí se současným změním um, ROHS 2. Um, tady jde o právní jistotu a musíme zároveň také zachovat eh, veřejné zdraví a veřejný eh, pořádek. Proto musíme postupovat rychle. Působnost ROHS 2 přispěje k zachování pracovních míst a podpoří sektor veřejného zdraví. Eh, bude se vycházet z obnoveného zdravotního vybavení a já bych chtěla také zdůraznit, že cílem není eh, řešit fungování eh, celé ROHS 2 a proto si myslím, že možné větší změny v této směrnici by neměly být eh, účelem našeho postupu, ale spíše bychom se na to měli zaměřit v další revizi směrnice, kterou provede komise ehm, 22. července 2020, eh, tak jak je to stanoveno ve směrnici. Ovšem, eh, revize působnosti je příležitostí, abychom upozornili na některá témata, která musíme ošetřit také během obecné revize. Eh, v souladu s poznacími návrhy, které jsou v návrhu, se zaměřujeme na následující témata. Nadcházející revize by měla být doprovázena legislativním návrhem ehm, No, tak aby se pozměnil seznam omezených e, látek a e, výjimek a měl by tady být také názor e, Evropské agentury pro chemické látky a další věc. Protože stále roste složitost různých výjimek z pravidel a proto, abychom tady měli lepší legislativu a předvídatelnost, je tady požadavek na komisi, aby poskytla jasný harmonogram pro schválení svého <coughs> rozhodnutí v rámci jednoho měsíce pro žádost o poté, co bude žádost o výjimky předložena. A také se hledá na zjednodušení. Je tady možnost delegovaných aktů a tady by se měl omezit počet technicky souvisejících nebo vzájemně souvisejících opatření. Um, to je krátké shrnutí této zprávy a já bych chtěla vyzvat stínové zpravodaje, aby se vyjádřili. Jako první má slovo paní Kádenbach. Děkuji. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat naší předsedkyni, která zároveň je zpravodajkou v této věci za vynikající práci. Myslím si, že většina návrhů, které byly uh, předloženy jako doplnění, můžeme podpořit až na dvě oblasti, které zmínila závěrem. Tedy jde o oblasti, které se zabývají budoucím přístupem Ona by si přála, aby v rámci existujícího postupu spolurozhodování vytvořila, aby se tam vytvořily další možnosti, aby ve všech oblastech byly eh, vloženy metodologické eh, způsoby nové, no, nové postupy. A já si myslím, že by to vedlo eh, k dalším eh, různým mezikrokům a pro dotčený průmysl by to znamenalo nadměrné eh, možnosti ovlivňovat další vývoj legislativy, takže by to vedlo k nekonečným bojům a prodlevám při dalším omezování nebezpečných látek. Myslím si tedy, že tyto dva pozměňovací návrhy 4 eh, a 5 nechceme podpořit, navrhuji je zamítnout. A tak, jak uvedla předřečnice, návrh komise je samozřejmě dobrý a vede ke kýženému cíli, ale my bychom očekávali, že s tím přijde již mnohem dříve, tedy v roce 2014. Děkuji. Pan Hujtama. Eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji paní zpravodajko za vaši práci. Jak jste vysvětlila, eh, v současné směrnici ROHS některé kategorie elektronického zařízení budou zakázány Eh, od 22. července 2019 dále. Si myslím, že to je správné. Pak je tady ještě další problém a, to je mož... a pak je tady možnost eh, používat jednotlivé součástky. Pokud mohou být používány a některá ta zařízení vlastně už nemohou být používána, takže tak eh, i když vlastně by bývali měli mm, ještě by mm, určitou životaschopnost, mohly by ještě fungovat. Ehm, je to proti našim cílům oběhového hospodářství, bude to znamenat ekonomické e, vlastně poškození e, těch, kteří je používají a jinak děkuji za návrh a děkuji za to, že jste přiložila návrh komise eh, k vaší zprávě, jste tam zapracovala, ale měli bychom být opatrní, neměli bychom zacházet do příliš velkých podrobností, pokud jde o legislativní návrh, možný legislativní návrh v roce 2021. Eh, děkuji. Paní Kilonen. Děkuji eh, paní předsedkyně zpravodajkou. Děkuji za vynikající práci. Podporuji to, mm, co tady zaznělo. A je tady několik pozacích návrhů, pokud jde o elektrické vybavení pro do vybavení. Já si myslím, že když hovoříme o během hospodářství, tak bychom měli přihlédnout ke skutečnosti, že tím, že budeme eh, obnovovat existující zařízení, můžeme prodloužit jejich životnost tím, že vlastně zmodernizujeme tu technologii, kterou využívají, která je v nich zabudována. Děkuji. Eh, ještě někdo za zelené? Paní Rivasi? Není tady? paní Dornáno. Děkuji. Chtěla bych nejprve poděkovat paní předsedkyně za vaši kvalitní práci v této technické záležitosti. Děkuji za přesnost vašeho návrhu. Evropská legislativa um, o omezování uh, využívání některých nebezpečných látek v elektrickém zařízení uh, se musí zejména zaměřovat na omezování rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Připojuji se tedy k tomu, že je nezbytné řešit problematiku vedlejších dopadů směrnice z roku 2011 musíme usilovat o oběhové hospodářství. Je ovšem nezbytné, aby tento přístup respektoval princip proporcionality a subsidiarity, který je zaručen eh, smlouvou o Evropské unie a oceňuji, ocenila bych zmínku těchto zásadních principů, kterých se musíme držet. Je v tuto chvíli ještě důležitější, abychom zajistili dostatečnou životnost elektrického a elektronického vybavení. A já v tom smyslu předložím pozměňovací návrhy. Pokud je o novou žádost o obnovení výjimek, a pokud je o těch šest měsíců na předložení pro komisi, tak Eh, já si myslím, eh, že tady by mohly být zvláštní okolnosti, které by odůvodnily delší eh, období. Takže pokud v oblasti používání nebezpečných látek v elektronických zařízení a pokud je tady velká konkurence, tak je potřeba nabídnout podnikům právní rámec, který bude bezpečný a který umožní v praxi dosáhnout cílů této směrnice. Děkuji. Ještě někdo další? No, dobře, eh, slovo uděluji komisi. Pan ředitel má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto rozpravu. Děkuji za vaši zprávu. Předložili jsme návrh s určitým spoštěním, než jsme původně zamýšleli. Eh, abychom tady změnili tu směrnici. Ne, ale uh, udělali jsme to uh, z dobrých důvodů. ROHS nebyly původně součástím akčního plánu. Možná to tak mělo raději být, protože Eh, ty změny vychází z logiky oběhového hospodářství. A jak víte, tam jde o zachování hodnoty produktů a materiálu co nejde, ale jak je to možné. A tady se usiluje právě o to. Hmm. A pokud jde, snažíme se také zareagovat na potřebu revidovat eh, té směrnice, Eh, ale odráží to také eh, různé konzultace účastných stranů a posouzení dopadů. Takže my jsme opravdu zanalizovali, co musíme eh, v tuto chvíli udělat a přesně to navrhujeme. Změny usnadní operace na sekundárním trhu, jako je o třeba opravování elektronického vybavení a prodlouží e, životnost e, zařízení, bude to spořit materiály a veřejné prostředky. E, pokud jde o výjimky způsobnosti ROHS 2, tak tam jsou zohledněny důvody kulturního dědictví a z toho důvodu jsou tam určité výjimky a samozřejmě zohledňujeme třeba také harmonizaci a Jo, no, no to samozřejmě a všem nepovede k tomu, že by to zhoršilo životní prostředí. Myslím si, že toto by mohl být dobrý příklad e, dobré legislativy, mohli bychom to zavřít rychle bez, a to s dobrými dopady na životní prostředí e, i e, s výhodami pro subjekty na trhu. Myslíme si, že návrh z té zprávy obsahuje eh, dobrá témata, kombinuje některé technické věci eh, a kdyby to bylo eh, v Single Delegated Actu, tak by to usnadnilo. Které věci chápu také vaše pochopení Eh, pro eh, těch šest měsíců, pro tu lhůtu v souvislosti s požadavkem o výjimky. No by to bylo samozřejmě mm, eh, bývalo pra, prakticky nemožné a my tady máme různé právní postupy, které musíme dotržet, jako třeba různé konzultace a potom období pro námitky a potom musíme také podávat zprávy VTO, překlady, musíme to celé analyzovat, obvykle ehm, eh, Tedy tady musíme eh, vycházet ze spolupráce eh, a naši spolupracující zase mají různé povinnosti. Takže opravdu je tady celá řada důvodů a já velmi oceňuji váš návrh, že bychom tu lhutu mohli prodloužit a také podporuje vaši myšlenku, že tady budeme mít eh, nějaký časový harmonogram pro eh, subjekty, eh, ale to samozřejmě nebude vytesáno do kamene. Um, ovšem uh, předkladatelům uh, žádosti o výjimky bychom měli říct, že v tomto horizontu bychom to chtěli vyřešit a myslím si, že tak bychom mohli dát dostatečnou jasnost. Pokud to agenturu pro chemické věci, uh, Hm, tam ty delegované akty, ano to, ano, to by asi mělo smysl. Myslíme si, eh, že tato agentura již eh, si vybudovala dostatečné eh, poznatky a expertízu, má vlastně nejlepší expertízu ve světovém měřítku, takže v této věci. Takže eh, buď to uděláme teď, nebo to uděláme při té revizi, až budeme jistí, že jsme prověřili všechny ostatní možnosti. Ale myslím si, že ubírat se tímto směrem je v každopádně rozumné a já to podporuji i když samozřejmě eh, nevím, jaká bude definitivní pozice komise, to zatím nechci předjímat. Komise by um, tady, tam, kde jsou ty preskriptivní eh, poznací návrhy, tak tam aby to někde mohlo být problematické, pokud jde o tu metodu eh, k vyjasnění metodologií, když je to perspektivní, tak Ehm, tam, tam my prostě nechceme předjímat budoucí pozměňovací návrhy. My chceme eh, hodnotit ty metody pro přidávání eh, látek a myslím si, že to by mělo smysl. Ty větší věci necháme na revizi působnosti eh, za několik let, ale chceme mít plné posouzení dopadů, plnou konzultaci všech stran a to zkrátka trvá. Um, a to vše bychom chtěli tedy udělat v rámci té požadované revize. Já si myslím, že tady bude možné se rychle rozhodnout. Um, podle mě tento návrh je takovým návrhem zdravého selského rozumu. Děkuji. Děkuji. Myslím si, Eh, že eh, vše bude probíhat transparentně a jasně. A my, když něco přidáme, nebo když bude něco navrhovat eh, průmysl. Je dobré, že je tady mezi námi komise, a protože to je ten nejvhodnější způsob práce a to je to, oč nám tady také šlo. Chtěli jsme, aby to bylo vše velmi jasné. Tady v podstatě není nic preskriptivní, pouze ukazujeme, co bychom si v budoucnosti přáli. Um, my bychom si přáli, aby revize vylepšila fungování této problematiky. Děkuji za rozpravu. Máme, uh, máme lhůtu pro pozměňovací návrhy zítra v 11 hodin a na výboru budeme hlasovat 30. května. Děkuji. Next item is, um, the... Dále tady máme eh, výměnu názoru s ředitelem eh, FSA ale eh, pracujeme s předstihem, takže je příliš brzy a navrhuji, abychom si udělali eh, krátkou přestávku 15 minut do 3 čtvrtě na 11. So um, I think we can resume the work. Tak dámy a pánové, já myslím, že můžeme pokračovat. Chtěla bych pozdravit výkonného ředitele agentury EFSA, pana Bernarda Urla. Díky, že jste přišel na tuto výměnu názorů s naším výborem. jsme všichni viděli konsolidovanou zprávu výroční aktivitě za rok 2016 a programovací dokument na rok 2017 až 2019. A to je, myslím, solidní základ pro další diskusy s panem doktorem. No, a teď už vám dávám slovo a prosíme vás o váš úvod. Děkuji, paní předsedkyně, dobrý den. Je mi vždy velkým potěšením být mezi vámi, diskutovat. Není to vždy jednoduché, ale mně se to velice líbí. Jakákoliv výměna názoru o potravinové bezpečnosti s vámi, protože se vždy o něčem poučíme z diskuzí s vámi. Chci vám rovněž poděkovat za podporu výboru Envy během procesu absolutoria. Velice si vážíme vaší podpory pro absolutorium a díky také za iniciativu minulý týden, že jste uspořádali tu akci k přidané hodnotě institucí EU pro veřejné zdraví a životní prostředí. My jsme k tomu také velice rádi přispěli společně s dalšími institucemi a agenturami. A já bych se v úvodu rád dotkl několika výzev pro EFSA, Rád bych eh, to, co nejasněji vyřešil, proto, eh, k tomu prohovořil, protože to během diskuse stejně zazní, ale v první řadě je, myslím, na místě říci, že EFSA díky podpoře expertů z členských států jako malá organizace v porovnání s ostatními mezinárodními aktéry skutečně dosáhla velice eh, zásadních výstupů co do kvantity i kvality. Já jsem měl minulý týden potěšení být v Japonsku společně s kolegy e, z francouzských a německých e, agentur pro hodnocení rizik a bylo dobré vidět, jak e, ten evropský model hodnocení rizik, model EFSA, jak si ho váží v Ázii a v Japonsku. Setkali jsme se také s Centrem pro hodnocení rizik ASEANu, a rádi vidíme, že ten model, který tento parlament vytvořil v roce 2002, s omezenými prostředky nějakých 80 milionů euro za rok produkuje tisíce vědeckých výstupů, a to nejenom co do kvantity, ale i co do kvantity. My jsme řekli mnohokrát, eh, my jsme vlastně mnohokrát stanovovali globální standardy pro hodnocení rizik. Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych poděkoval členským státům, jejich organizacím a odborníkům z členských států za to, že nám umožnili tohoto dosáhnout, protože jak víte, my pracujeme se systémem panelů na základě dobrovolníků expertů, které, kteří jsou zaměstnáni eh, v organizacích v členských státech, kteří dobrovolně pracují na evropském projektu a pokud se s nimi setkáte, jako já mám tu příležitost čas od času, je skutečně ohromující, jak nadšení, nadšení jsou a je, s jakou ochotou evropský projekt podporují. Chtěl bych jim tímto poděkovat a také členským státům za to, že umožnili expertům pro EFSA a pro evropský projekt pracovat. A tím se dostávám k první výzvě, které, kterou vidíme prostředně dobu, dobou budoucnost. To je právě získávání těchto zdrojů, těchto expertů. Jak zajistíme, že členské státy i do budoucna umožní svým nejlepším lidem trávit čas až 50 dní v roce na práci pro evropský projekt. Tady se dostáváme na limit toho systému a myslím si, že budeme muset eh, přemýšlet o tom, že budeme nějak platit těm organizacím v členských státech, eh, abychom jim umožnili, že uvolní tyto experty, aby pracovali na eh, hodnocení rizik v Evropě. Takže dotýkáme se vlastně i rozpočtové otázky. I zde v parlamentu bychom měli být otevřeni. Třeba bychom mohli mm, znovu popřemýšlet o poplatcích pro EFSA, podívat se na dodatečné zdroje financování, které budeme potřebovat, abychom zajistili expertízu, jakou pro naše vědecké hodnocení potřebujeme. Druhá výzva, kterou vidím, a e, ta se objevuje po každé při diskusích v Evropském parlamentu, je transparentnost. My chceme být co nejtransparentnější jako EFSA, chceme být zodpovědní, chceme, být, chceme mít možnost, aby nás vědecká komunita hodnotila a chceme, aby naše výstupy byly použitelné i pro ostatní. A proto je transparentnost klíčový prvek naší strategie eh, EFSA 2020. Jenom jeden příklad za všechny. My implementujeme to, čemu říkáme projekt transparentnosti, v rámci celého toho cyklu hodnocení rizik je více než 30 opatření, která implementujeme a jedno z matatelných, eh, jeden z matatelných výsledků je, když eh, poskytujeme eh, třeba vědecké dokumenty o alergenosti eh, geneticky modifikovaných organismů, vytváříme od začátku focus groups s členskými státy a s experty, kteří doprovázejí ten dokument v celém jeho životním cyklu. Takže to je jedna část transparentnosti toho procesu transparentnosti. Další část je transparentnost dat. A i zde EFSA udělala hodně pro to, aby vědecká data byla k dispozici pro veřejnost. Například data o rezidu pesticidů. To je něco, co si může každý vyhledat. Jsou to data, která poskytujeme interně a většina občanské společnosti je s tím velice spokojena. A pak se dostáváme k datům, která jsou ve studiích od žadatelů, to znamená ve studiích průmyslu, kde vy jako parlament a jiné součásti občanské společnosti nás žádáte, měli byste být otevřenější i s těmito daty. Například ale u glyfosátu jsme zveřejnili více než 6 000 stran souhrnů studií a hodnocení studií na našem webu. Takže zde to množství dat pro transparentnost je obrovské. Pracujeme s našimi zúčastněnými stranami na dalším navýšení transparentnosti, ale eh, jednoznačně zde je určité pnutí mezi plnou transparentností a právem chránit duševní vlastnictví. A to není vědecká otázka. My jsme to dohnali až na samotnou MES jako EFSA. Na žádost od europoslanců jsme uvolnili desítky tisíc nespracovaných dat o glyfosátu. Zrovna včera jsme byli tady v Bruselu, abychom podpořili kritiky glyfosátu, eh, aby došlo tedy k přehodnocení, hodnocení rizik glyfosátu, abychom chápali, jak ta struktura těch dat vlastně funguje. Takže já si myslím, že jsme skutečně šli až na samou mez, a vždy riskujeme, že nás třeba zažaluje někdo z průmyslu, protože uvolňujeme moc dat, anebo že nás zažaluje někdo z nevládního sektoru, který říká, že ne, nezveřejňujeme dost. Takže to je politické rozhodnutí, nejedná se o vědecké rozhodnutí. Není to vědecká otázka, kam až můžeme v transparentnosti zajít. Je na vás, abyste rozhodli, zda máme být ještě více transparentní. To by vyžadovalo jakousi právní intervenci ze strany legislátorů. No a potom se nabízí otázka, tak EFSO, eh, využívej data z průmyslu, jak těm datům můžeš věřit? Protože samozřejmě eh, eh, průmysl chce autorizovat různé látky. No a tady máme celý systém, počínaje pokyny OECD, jak ty studie mají vypadat, laboratoře jsou akreditovány, Eh, podle standardů dobrých postupů, dochází zde k auditům ze strany členských států a, a to je velice důležité, my ta eh, nespracovávaná data e, přeskoumáváme. My automaticky nesouhlasíme s autory studií průmyslu. My ta data přeskoumáváme, občas dojdeme k jiným závěrům, než než autoři studie. Takže my ta eh, surová data využíváme, ale takovým způsobem, abychom hájili veřejné zdraví a tím pádem můžeme občas dojít k jiným výsledkům. A děje se to poměrně pravidelně. Rovněž zde byl návrh, zda by EFSA nemohla kompletně předělat studie, které provedl průmysl nezávislým způsobem a tady to musíme velice pečlivě zvažovat, protože ten objem studií, eh, na které dohlížíme, které přeskomáváme každý rok, to je několik desítek tisíc a my des, desítky tisíc studií ročně nezvládneme předělat. I z finančního hlediska, i vlastně z hlediska třeba blahobytu zvířat by to nebylo to pravé. Takže pokud chceme ten systém zlepšit, tak jde o kontrolu kvality těch testovacích zařízení. Ty audity GLP v členských státech mohou být posíleny a je potřeba lépe zajistit, že ta surová data budou skutečně kvalitní. To je potřeba posílit v rámci přísnějších kontrol. A v neposlední řadě se chci také dostat k té výzvě nezávislosti. O tom pravidelně s vámi diskutujeme. Nezávislá věda je základní hodnotou v rámci EFSA. Je to jeden ze zakládajících principů, proč vůbec EFSA byla založena Eh, aby tedy věda byla mimo vliv politiky, ekonomiky a lobismu. Je to naše hlavní priorita. Ale je to také velice eh, citlivá věc, protože hovoříme-li o nezávislosti, musíme být rozumní. Samozřejmě EFSA nemůže být na 100% nezávislá na Evropském parlamentu, protože vy jste náš rozpočtový orgán. Nemůžeme být stoprocentně nezávislí na komisi, protože jsou naším hlavním zákazníkem. Jsme odvislí od um, důkazů vypracovaným vypracovaných průmyslem a um, a vědci jsme závislí na lidech, kteří pracují pro EFSA, kteří jsou v EFSA vědci, takže jsou určitá omezení, není to plně stoprocentní nezávislost, ale my si zajišťujeme nezávislost tím, že e, máme býti e, nezávislý vědecký poradní orgán na špici aktuálního poznání. A to přispívá k tomu, že vy můžete EFSA důvěřovat. Protože to byla jedna z otázek. Jak můžeme my, europoslanci, věřit EFSA, když EFSA občas dává úplně jiný názor? Takže my tu nezávislost e, řídíme systémem řízení kvality podle ISO 9001. Máme kolektivní rozhodovací systémy, 21 expertů rozhoduje o vědeckých stanoviscích. Není to jedna osoba, která by mohla být ovlivněna. My sbíráme, hodnotíme a integrujeme důkazy plánovaným a strukturovaným způsobem, používáme mezinárodně odsouhlasené metody a zpřístupňujeme je. Dáváme své modely na web, aby je kdokoliv mohl používat. A pracujeme s experty, kteří jsou vybráni na základě své excelence a kteří jsou důsledně hodnoceni eh, co do střetu zájmu. To znamená, že my chceme experty, kteří mají zájmy, protože to ukazuje, že udělali důležitou práci v reálném světě, ať už v oblasti vědy nebo hodnocení rizik, ale děláme vše, co je v našich silách, abychom se vyhnuli střetu zájmu. A za tím účelem jsme za léta vyvinuli e, za spolupráce našich kritiků, jako třeba Evropského parlamentu nebo nevládního systému, e, ne, nevládního sektoru, jsme vyvinuli komplexní systém, kterým se vyhýbáme střetům zájmu. No a tím se vlastně dostávám k závěru. To, co EFSA může nabídnout evropské společnosti, je e, streamlinovaný, flexibilní vědecký hub, který propojuje komunitu řízení rizik eh, se spoluprací v členských státech, v našich sesterských agenturách a s mezinárodními partnery, a to s jedním záměrem, a to poskytovat důvěryhodnou vědu pro bezpečné potraviny. Děkuji vám mnohokrát, těším se na diskuzi, rád zodpovím všechny vaše otázky. Děkujeme vám, pane řediteli. Tak, začneme naší kontaktní osobou, což je paní Ajuzo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přišla pozdě. E, e, Skutečně, já jsem si vyslechla pouze závěr toho, co řekl pan ředitel EFSI. A já chci mu nejprve poděkovat za to, že přišel a že vždycky je tak vstřícný a e, přichází sem na vysvětlovat různé věci. On se dotkl tématu, který, které e, několikrát se zde objevuje, a to je konflikt zájmu. Já jsem přesvědčená, že pokud je tady třeba jenom jeden izolovaný případ a když Eh, stanovisko, které přijme EFSO, tak eh, to přece vždycky nedělá jedna osoba, to dělá panel a to je kolektivní mm, stanovisko, takže tady eh, nemůže tomu mm, převládnout tedy konflikt zájmu i navíc při volbě výběru panelu, tak je třeba dbát na to, aby zde nebyl konflikt zájmu, takže k tomu nedochází. Ale co se stává, že stanoviska eh, třeba se nelíbí někomu, ano, někomu ne, a tému, komu se nelíbí, ta vždycky hledá nějakou výmluvu, jak to neakceptovat, jak vyjádřit nelibost. Máme případy, které jsou velice relevantní, jako e, ty geneticky modifikované organismy například. A pokud EFSA v podstatě z pohledu bezpečnosti potravin, pokud e, e, tedy nedospěje dospět k nějakému závěru, tak vždycky musí být upřímný přece ten závěr, otevřený. A mm, já vím, že vy jste si mm, provedli takové šetření, takový výzkum, který se právě týma, týká konfliktu zájmu. A já se vás chci zeptat, jaké výsledky, jaké odpovědi jste dostali na tento váš průzkum a co chcete teď udělat, aby všechno skutečně bylo transparentnější a abych eh, tady bylo méně podezření, protože ve skutečnosti jsou to, eh, pokud je o ten konflikt zájmu, tak to jsou jenom podezření, tak vůbec, aby neexistovala ta podezření. Vědci hm, eh, jsou velice pečliví a hákliví na svoji nezávislost, hm, protože ty je ve jejich prestiž ve vědeckých kruzích. A hm, já proto jsem přesvědčená, že zde nejsou konflikty zájmu, ale ráda bych, abyste nám řekl něco o tom průzkumu, který jste zrealizovali. Děkuji. Thank you very... Děkuji. A nyní paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejprve bych chtěla poděkovat panu řediteli, že přišel, že jste přišel a děkuji za váš projev, který byl skutečně zajímavý a blahopřeji i za tu kvalitní práci, kterou odvádíte a vždycky se snažíte vysvětlovat rozhodnutí ve velice komplikovaných tématech. Často činnost agentury nebo někdy byla taková kontroverzní, spochybňována byla, ale samozřejmě věda není vždycky konsensuální a e, výzkum postupuje e, po kručcích s určitými riziky, nejistotami, tak často e, prostě je agentuře něco milně vytýkáno, to je pravda. Ale já tedy mm, beru na vědomí vaši vůli lépe komunikovat a zdůrazňovat transparentnost, šíření studií, lepší sdílení údajů. E, to je zcela zásadní, poněvadž je pravda, že ve vědecké oblasti, stejně jako v jiných oblastech, tak tam mm, skutečně je to úplná válka, informační válka na sociálních sítích a jinde a to všechno vede často k dezinformacím, různým komplotářským teoriím a neustále věda v podstatě je spochybňována, eh, tak eh, jak se čím dál více objevují fake news. To velice škodí veřejné rozpravě a vytváří to obecnou nedůvěru u spoluobčanů, nedůvěru ve vědu a to pro mě je velice škod, podle mě velice škodlivé a proto vás celá podporuji v tom, co děláte. Tak to byla zatím poznámka. Teď mám otázku, která se netýká toho, co jste zde zmínil, ale to aktuální. Týká se to aditiva E7011, e, e, to je hodně přítomno v, v různých výrobcích potravinářských, tedy v těch různém trvanlivém pečivu a podobně. A teď jsou různé pochybnosti ohledně e, tohoto barviva, že je nebezpečné. Vy jste dospěli k závěru, že to barvivo není nebezpečné, ale tam jde o tu přípustnou denní dávku přece. A ve Francii neustále, francouzská tedy naše agentura, tak ta eh, eh, prezentovala eh, účinky, které předtím nebyly známy a dospěla k závěru, že je třeba provést takovou studii, abychom lépe charakterizovali případné nebezpečí spojené s e, 71. Takže já bych chtěla vědět, tady budete se o toto téma zajímat a budete eh, se tedy, budete do hloubky této otázky, protože to je důležité téma pro spotřebitele. Thank you very much. Now, madame... Děkuji, paní Elio. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, eh, pane Urle, děkuji vám, eh, že jste nám dnes věnoval čas pro diskusi. Já bych eh, svůj příspěvek začal jednou poznámkou. Vy jste v poměrně obtížné situaci, to jste sám eh, nastínil. My máme na EFSA určitá očekávání, komise vám zadává práci, parlament má od vás očekávání a vy eh, pak všechno bravurně zvládáte se všemi kvělými svými vědci z členských států EU. já jsem sama měla příležitost se k vám podívat, vidět, jak probíhá panelová diskuse. No a potom my politicky s těmi výsledky nes, nesouhlasíme, všechno vám to hodíme na hlavu a pak jsme my ti, kteří ukazují prstem na EFSU a říkáme, tak jsme to ale nechtěli. Například u glyfosátu to bylo poměrně výrazně eh, řečeno. Byly studie od Monsanto, nebo respektive Monsanto je doprovázela. Eh, já jsem v jednom e-mailu se ptala, jak jakým způsobem ovlivnili ty studie, tyto výsledky. Já vám děkuji za rychlou odpověď. A tím jste vlastně ukázal i to, že v rámci té hory studií se objevuje pár, které mají velice blízko průmyslu. Vy jste eh, řekl jasně, jak s nimi zacházíte a co s nimi děláte. Kromě toho eh, je však ehm, pro vás jistě obtížné položit transparentnost na solidní základy a eh, z toho vyplývá i má otázka. Ta se týká jedné věci, o které jste sám hovořil. EFSA je vlastně ve své celistvosti obsazena členskými státy. Každá panelová diskuse je odvislá od Eh, toho vědeckého stavu poznání v členských státech. Eh, a tam pak jde o ty různé studie, které jsou k dispozici a tak, které eh, se pak zpracovávají. Jakým způsobem se zajistí, že členské státy vnímají, že to je naše agentura, že to nejsou oni, kdo sedí na těch panelech a kdo budou rozhodovat o tom, co se bude říkat a, a co se tím bude rozumět. Jakým způsobem se zajistí, že členské státy tuto vaši agenturu vnímají jako základ pro další práci? Eh, a pak to, co jste říkal o těch, eh, o těch penězích, o kolik by šlo, jakou sumu byste potřeboval, abyste tu vědeckou práci Eh, náležitě odměnili a náležitě zajistili. Možná je tu ještě něco mimo peníze, eh, mimo finance, jak bychom my vám jako parlamentáři mohli pomoci, eh, abychom tady posílili spolupráci s členskými státy. To by mě také zajímalo. Děkuji. Pan Hojtema. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane řediteli, že jste přišel, že jste si udělal čas na naše otázky. Za prvé bych přednesl takové prohlášení, doufám, že s ním budou všichni souhlasit, že je důležité, abychom naše rozhodnutí, především rozhodnutí našeho výboru, opírali o vědecké poznatky. A před pár týdny eh, jsem mm, mm, viděl tedy eh, vlastně to, eh, ty protesty vědeckých kruhů po celém světě, mm, které se vzedmuly proti tomu populismu a proti šíření různých desinformací. Proto jsem velice rád, že máme instituci EFSA zde v EU a jak jste řekl v úvodu, je důležité si vyslechnout i kritiku, zlepšovat procedury, aby byly transparentnější například, abychom měli lépe pod kontrolou střety zájmu, abychom měli dostatečné financování pro ty studie. Hmm, na to se zapomíná někdy, to je také důležité. Ale někdy mám pocit, že některé ty výstupy, ty závěry, zjištění, takže s nimi politici nesouhlasí a to tak může být. Ale potom reakce na to, že se spochybňuje EFSA, to si myslím je velice nebezpečné. Možná nebudete souhlasit s geneticky eh, modifikovanými organismy či s glyfosáty, ale spochybňovat EFSA, to je nebezpečné a používat různé argumenty, hm, hm, zneužívat je proto, aby eh, se hm, Mm, útočilo na eh, EFSA a mm, používali se argumenty jako konflikty zájmu a podobně, dostatečná transparentnost, to je špatné. Já si myslím, že my jsme politická instance a to je nebezpečné tady diskutovat o těchto vědeckých zjištěních takto. A za druhé, konkrétní otázka teď, eh, to je Monsanto Pampers glyfosát, eh, to je nejvíce studovaná látka, nejvíce studovaný herbicid teď na světě. A některé studie, které vyprodukuje samotný výrobce Monsanto, který vydal Monsanto, tak mm, údajně jsou ovlivněny, účelově ovlivněny výrobcem Monsaltem. A jak tedy EFSA eh, reaguje na tyto závěry? My samozřejmě si ceníme vašich závěrů o glyfosátu a jak tedy se z toho ponaučí EFSA do budoucna, že skutečně toto se může stávat a jaké důsledky z toho vyvodíte? Děkuji. Paní Gerling. Děkuji. Já chci také poděkovat, hm, hm, že jste přišel, pan řediteli. Děkuji za to, jak jste prezentoval toto téma. To je osvěžující, když někdo hovoří k věci a, a ne, že hovoří obšírně 15 eh, minut. A takže já bych chtěla otázku zasadit do kontextu co jsme, toho, co jsme slyšeli včera od pana komisaře Andrukaitise, který jasně řekl, že bude eh, se snažit o novelizaci toho obecného eh, předpisu o potravinách General Food Law a samozřejmě s tím pracujete i vy jako vaše agentura a pro mě je evidentní, že tato, eh, tak jak bude postupovat revize eh, této normy, tak postupně by mělo dojít k revizi i agentury EFSA. To by měla být příležitost tedy pro vás i pro nás, abychom kriticky zanalizovali eh, rozsah působnosti EFSA, co bychom si přáli, aby dělala. Já si osobně myslím, že dělá vynikajícím způsobem svoji práci, ale to neznamená, že bych nebyla kritická, protože jsou zde témata, se kterými mám problém. A jedno to téma, to je ten, to je ten vědecký panel, teď jich máte asi deset. A vědecký výbor je složen z předsedů těchto panelů. A e, někdy e, ty e, posudky, vědecké posudky, jak si různě filtrují a já jsem se sešla mm, s řadou lidí, kteří působili v těchto panelech v minulosti a kteří byli v podstatě eh, eh, byli eh, v podstatě mm, sami mm, tedy byli vlastně znechucen tím, jak byli pořád více a více kritizováni za tu dobu, kdy působili v těchto panelech. A v podstatě i jsem se začala s někým, kdo nikdy nepracoval pro žádný průmysl a byl kritizován. Byl kritizován, protože část jeho PhD, které udělal před 30 lety, tak tam využil údaje pro tuto práci od jedné velké chemické firmy. A to bylo nefér přece. A potom nikdy pro nikoho takového nepracoval. Já akceptuji to, co říkáte, je třeba to zrevidovat. A moje otázka nyní. Chtěla bych vědět, jak to vidíte, jak vidíte eh, to nařízení o potravinách, jak by ta revize měla proběhnout a eh, eh, jakou, hm, jaký, jaké místo by v tom měla zaujmout EFSA a do jaké míry je to pro vás příležitost vyřešit si některé vaše problémy, třeba financování, i pokud chceme od EFSA více, tak by to měla být příležitost, abychom i změnili model financování třeba příspěvky, opět otevřít otázku příspěvku. Děkuji. Pan Hausling. Já, Herr Direktor Olf, Děkuji, pane řediteli, za to, že jste přišel mezi nás. My už jsme eh, spolu eh, živě diskutovali na výboru Agri a to zhruba o stejném tématu, kde vy jste eh, zhruba říkal, že je potřeba důvěřovat vědě a pak je potřeba to jednoho dne akceptovat. A já jsem to tehdy skritizoval, protože nezávislá věda, eh, která předkládá něco jenom ve vědeckém duchu, to už tady neexistuje hodně dlouho. A to není samozřejmě vaše chyba, protože univerzity e, jsou závislé na, na tom, co eh, získají od třetích stran. A ty nezávislé vědce, ty už vlastně ani nemáme, ty už neexistují. A tu roli by měla převzít EFSA. A ta by měla mít nezávislé experty a měla by to mnohem důkladněji vše zkoumat než jsou. E, vy teď vlastně e, máte zkoumat, zda je to vše e, v pořádku, zda to odpovídá obecným vědeckým, nezávislým pardon, líním, ale vy vlastně nemůžete mít úplně nezávislé studie, to tady řekl eh, kolega a já to řeknu také. My vám rádi dáme k dispozici prostředky, když potom můžete předkládat opravdu nezávislé expertízy, které my potřebujeme. Vy přece znáte diskuzi v USA na téma glyfosát a celý ten proces, eh, ke kterému došlo. Uh, kde bylo zřejmé, že Monsanto velmi výrazně ovlivňuje to, co je eh, předkládáno a zveřejňováno a že to platí i eh, pro ty, eh, kteří jsou zodpovědní za povolování. Hmm, takže ehm, já vám to nevyčítám, že hm, tady to není nezávislé, pokud je o glyzofát, ale uh, Eh, chtěl bych zmínit ještě jednu věc. Neonikotidy, Neonikotionidy a, a EFSA k tomu předložila stanovisko. A my bychom se chtěli zeptat, kdy můžeme doufat, že tyto nebezpečné látky zmizí z oběhu. Budete k tomu mít ještě nějakou studii. Potom druhá věc, nové eh, techniky um, chovu a budete k tomu, nebo uh, budete k tomu mít nějaké stanovisko a neměla by se Evropská unie k tomu jednoznačně uh, vyjádřit, kam vlastně, se, kam vlastně spěje uh, genová uh, modifikacem, potom endokrinní destruktory. To je opravdu smutné, to, co se tady děje. Vyjádříte se k tomu jasně, k těm endokrinním disruptorům? disruptorům. Já si myslím, že byste k tomu měli vydat velmi konkrétní stanovisko, protože Evropská unie v mnoha ohledech ještě velmi pokulhává a, má spo, a, spo, a vlastně má velkou prodlevu. Pan Kaputo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Urlovi za to, že je eh, vstřícný k diskuzi. A já mám otázku velice konkrétní. Před eh, pár hodinami zpráva EFSI potvrdila, eh, že do Evropy se dostává nová choroba hovězího dobytka. Jde o, ne, o nakažlivou nodulární dermatitidu z Afriky a dostalo se to do chovu v Turecku i na Balkáně. Jde o infekční chorobu hovězího dobytka, která se e, e, přenáší hmyzem a pouze striktní kontrola ze strany veterinárních e, zpráv a vakcinace, to je jediný, jediná zbraň. Takže Mm, je to virus, který je schopen přežít i v organismu eh, zvířete po dlouhou dobu a tato nemoc eh, vytváří takové eh, strupy na pokožce a smrt, úmrtnost je 35 až 45 což je velká ekonomická ztráta pro producenty a je to nebezpečné pro zdraví zvířat. Takže takže máte více informací ohledně této patologie, především pokud jde o rizikový profil i pro bezpečnost potravin, eh, kvalit, pokud jde o kvalitu masa i eh, zpracovaných potravinářských výrobků a jaké je potenciální riziko pro zdraví lidí. Uh, eh, Mrs. Guterland. Mrs. Guterland. Uh, anyone else would like to take the floor? Chce se přihlásit někdo další? Pan Demesmaker? Ne. Paní Gutland. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto možnost pokládat otázky. Děkujeme vám za vaše slova úvodem. Zajímá mě eh, také, zajímají mě také neonikotidy a Mám tady celou řadu z, eh, informací od eh, chovatelů včel, kteří hovoří eh, v různých členských státech o problémech, se kterými se potýkají a již několik let tady máme velmi vysoká čísla velké úmrtí včel z nejrůznějších důvodů, samozřejmě pesticidy a neonikotidy jsou takovým mm, významným důvodem, příčinou. V mé zemi ve Švédsku Orgány zjistily, že to má dopad eh, i na eh, divoké včely, eh, tedy mám na mysli neonikotidy. zjistilo se to ve studiích a mě by zajímalo, jak vypadá vaše práce na tomto tématu, protože je to jedno z priorit komise. Děkuji, pan Damesmaker. Děkuji, paní předsedkyně. Velice mě těší, že dnes můžeme diskutovat. Velmi pevně věřím v to, že potřebujeme tuto agenturu a velmi si cením její práci. Minulý rok jsem ji osobně navštívil a hovořili jsme o tématech, které dnes opět zazněly během vašeho úvodu. A donívám se, že vaše práce je velmi důležitá a nezbytná. Potřebujeme transparentnost a nezávislost, abychom získali důvěru veřejného mínění, abychom si ji uchovali a také abychom odbourali nedůvěru, která tady někdy přetrvává, zejména pokud jde o zdravotní rizika a hmm, vždy, když se hovoří o rakovině, protože to vyvolává velké obavy na všech stranách. Vy jste hovořil o tom, že existují určité hranice a také jste jasně vysvětlil, kde se ty hranice nacházejí. A já si myslím, že alespoň musíme objasnit veřejnosti, do jaké míry Monsanto přispěl ke stanovisku, které bylo ke glyfosátu vydáno. Je důležité, abychom se dozvěděli, jak to bylo. Pak ještě dvě věci k něčemu, co jste zmínil úvodem. Mohl byste poskytnout více informací o tom, jak EFSA podporuje vědcem, ehm, aby nově posoudili eh, riziko, aby provedli nová posouzení rizika. A můžete také eh, zmínit výhody a nevýhody Eh, určitého modelu, tak jak to eh, například eh, provádí agentura EMA. Ten jde o model poplatků. Komise? Pokud si nepřejete promluvit, je to v pořádku. Tím pádem předáváme slovo vám. Děkuji za tyto otázky. To je samozřejmě eh, mnoho materiálu k diskuzi a já se pokusím být eh, stručný a vy mi dáte najevo, zda to dostačuje. Paní Ajuso, děkuji vám za vaši neustálou podporu i v rámci mm, té funkce styčného důstojníka, kterou plníte. Ano, pokud jde o střed zájmu v tom našem průzkumu. My jsme, nebo vedeme mm, konzultaci s veřejností, pokud jde o nezávislosti politik. Budeme o tom hovořit na naší řadě e, v červnu. Stále je to otevřené pro konzultaci s veřejností. Takže bychom chtěli vyzvat i evropské poslance, aby přispěli k našemu návrhu um, politiky, kde jsme řešili celou řadu otázek, o které stál i Evropský parlament, třeba um, mm, taková, takové to přechodné období a jak přistupovat uh, k věcem, aby se z nich nestal střed zájmu a potom um, nezávislost politiky z roce 2011 a pravidla o nezávislosti, e, jaké výsledky měly. A ukázalo se, že ta politika je efektivní, že plní svůj účel, brání střetu zájmům. E, je to poměrně e, byrokratická zátěž, která stojí hodně peněz Každý rok hodnotíme asi 7 tisíc prohlášení o zájmech. Je to vše zveřejňováno, takže kdokoliv se může na to podívat, kdo s námi spolupracuje, z jakého je kontextu. E, je tady devět různých kategorií, e, e, jsou tam finanční, pracovníci z finanční oblasti, z duchovní, duševního práva a celou řada, celá řada dalších. A tam k tomu naleznete právě posouzení střetu zájmu. A my si myslíme, že EFSA tady vytvořila velmi zdatný systém, takový možná nejzdatnější v celém evropském systému, který samozřejmě může být ještě vylepšován a proto jsme to také eh, k tomu uspořádali mm, to veřejné slyšení a naše správní eh, rada, řídící rada rozhodne eh, třeba v červnu nebo v létě a potom i171. EFSA k tomu vydala vědecké stanovisko a tady jde o nanozlomek, nanočástečku TiO2, eh, protože eh, jsou tady tyto eh, nanočástice, které jsou tam obsaženy a francouzská výzkumná organizace INRA provedla studii, ve které vyslovila určité obavy eh, a že by bylo možná dobré mít nějaké nové vědecké poznatky, eh, které by vedly eh, právě k novému přeskumu TIO2. My jsme v kontaktu s touto um, organizací francouzskou ANCES a v Dubnu jsme se sešli, uh, prostudovali jsme tu studii, um, ehm, která je dostatečně um, hloubková, abychom se mohli rozhodnout, mm, ale mm, i když tam bylo mnoho informací, tak to nestačilo a my potřebujeme další, abychom mohli eh, lépe mm, posoudit ty nanofrakce TIO2. Um, Tady je to velmi dobrá tady spolupráce, eh, nebo příklad spolupráce Evropské agentury a francouzské eh, agentury a je to příklad toho, jak můžeme eh, spolupracovat a řešit ty věci. Takže myslím si, že ENSAS tady provedli velmi dobrou práci. Paní Mailio, nebudu hovořit německy, omlouvám se. Na vaši otázku, jak bychom mohli přispět k tomu, aby EFSA uh, Eh, aby si členské státy více stotožňovaly s EFSO a aby se více angažovaly. Um, to je velmi relevantní otázka. EFSA má eh, jinou eh, řídící radu. Je to jedna z mála agentur v Evropě, která nemá zástupce členských států. Je tady 14 jednotlivců plus zástupce Evropské komise. A já si myslím, že to byl záměr eh, pro eh, po krizi BSE. A, a Tady šlo o to, aby, byla, aby co nejméně ta rada podléhala politickému vlivu a to je samozřejmě velmi dobré, ale na druhé straně potom tady chybí ten pocit toho stotožnění, eh, je tady určité odcizení a my tady, abychom to překonali, vědecky spolupracujeme společně s členskými státy, Máme, všechny, eh, máme s nimi eh, poradenské fórum čtyřikrát ročně a všechny členské státy jsou tam zastoupeny a společně s nimi vytváříme eh, takzvanou agenturu Evropského hodnocení rizika. Tam společně vymýšlíme témata, na kterých budeme pracovat. Máme tam projekty, například tam máme španělskou agenturu, která se ujala vedení, nebo tady máme německou agenturu pro hodnocení rizika a, a pak tady máme také jednu agenturu ze Spojeného království, takže společně tvoříme projekty, kde spolupracujeme tak, aby eh, EFSA eh, vlastně eh, mohla být i členskými státy vnímána jako něco, co je pro ně důležité. Potřebujeme politickou podporu v členských státech i v dobách politických a ekonomických problémů je právě důležité, aby eh, organizace členských států umožňovaly svým zaměstnancům, aby pracovali na evropských projektech. To je velice důležité. A eh, od eh, organizací členských států stále více slyšíme, že ano, my bychom chtěli pracovat pro EFSA, ale my potřebujeme naše lidi u nás, protože nám seškrtali rozpočet o 20 nebo 30 ale pokud to bude pokračovat tímto stylem, tak nebudeme mít udržitelný model EFSI. Hm, můžeme to potom e, opravdu zabalit, protože my závisíme na, na dobrovolnících z členských států. Potřebujeme proto politickou podporu. Je to otázka e, evropská a samozřejmě e, je to obtížná diskuze. Také jste se ptali na peníze a my jsme to tady nepočítali. Eh, ale eh, řádově je to asi 20 milionů euro. Ehm, a eh, taky se nastaly, jak se lišíme od Evropské agentury pro léčiva. Já si myslím, že to je velice zajímavá, zajímavé srovnání, protože EMA e má dvakrát více zaměstnanců než EFSA a rozpočet je čtyřnásobný ve srovnání s EFSou. A to o proto, že oni platí experty z členských států, kteří e, doplňují e, práci EMA a všichni rádi se mnou spolupracují, protože e, tady jsou peníze, 140 milionů euro EMA ročně distribuje do členských států a my to neděláme, protože my to prostě nemáme. Takže tato otázka je i politická jak financovat EFSU nějakými poplatky nebo jiným způsobem nějaký podíl z rozpočtu evropského. Eh, tam jde zkrátka o udržitelnost toho modelu a o to, abychom měli přístup k té nejlepší expertíze v Evropě. Eh, potom tady byl dotaz na vliv eh, takzvaných dokumentů Monsanto na, na záležitosti okolo glyfosátu. A tady hovoříme o dvou dokumentech, pokud vím, kde podle toho soudního procesu interní e-maily ukazují, že, in, že Monsanto mohl mít zájem na to, aby ty dokumenty vznikly. Eh, a spojení eh, autorů s Monsantem, to je tam v těch dokumentech jasné, to Eh, není nic překvapivého. A eh, dvě studie ze 700, 700 100 studií jsme eh, studovali. A, takže to je opravdu velmi málo. A jsou to studie revizní, ehm, to znamená, že úplně neměnili nějaká data, ale zkrátka vědci zkoumali, přeskoumávali data jiných vědců. To je obvyklé. A my posuzovatele rizika, my máme raději původní data eh, abychom si z toho vyvodili naše závěry. Takže v tomto ohledu tyto studie nemají takový dopad. Eh, a pokud víme, tak není žádný důvod se donívat, že by se něco změnilo eh, v posuzování glyfosátu. Není tady žádný důvod to spochybňovat podle toho, co víme dosud, protože samozřejmě může dojít k nějakému jinému vývoji. Ale EFSA, my, my jako takový první uh, strážce, uh, to tady sledujeme, potřebujeme opravdu mm, nezávislou vědu, eh, využívat ji co nejvíce. A pan Heusling vy jste hovořil o tom, jak jsme se bavili na výboru Agri, jako kdybych já tvrdil, že věda je eh, jediná svatá, nespochybnitelná pravda a odpověď, ale tak to není. Věda je v podstatě takový organizovaný eh, skeptický organizovaná skepse, a, ale to není slabá stránka, to je silná stránka vědy, že to může být zítra ještě eh, vylepšeno a nebo pardon, spochybněno. Um, ehm, eh, protože pokud by to tak nebylo, tak by to bylo pouze dogma. Věda je vždy jenom přiblížení eh, ke skutečnosti a společnosti. Ale je to to nejlepší, co máme, protože alternativou k tomu eh, by mm, byly nějaké středověké pověry. A my musíme ten proces udělat co nejdůkladnějším a tady samozřejmě je možné vyslovat různou kritiku, komercializace univerzit, kdo to financuje, celou vědu. E, hm, samozřejmě soukromé prostředky jsou potřebné, ale to je politická otázka, jak chcete řídit vědu. To je otázka politického jednání. Um, co jsme se naučili do budoucnosti? Um, abychom byli ještě vdělejší, pokud jde o e, zdroje, o ta původní data, o našem přeskumu, e, když posuzujeme e, rizika a tedy důkazy. Tady jde právě o to, jakým způsobem plánovat, schromažďovat, hodnotit důkazy, tak aby to bylo transparentní, reprodukovatelné a, může, a mohlo by to být překontrolováno eh, jinými stranami. Paní Kerling, zajímal, na, zajímala vás naše pozice eh, k revizi potravinového práva. Tady se byl účastní komise a i my, i my. A já si myslím, že brzy uh, budou výsledky v létě. A pro nás je to samozřejmě příležitost eh, pokládat si otázky k udržitelnosti, eh, jak funguje ten panelový systém, ehm, systém toho vědového vědeckého výkonu. Možná, že tady to trvání by mohlo být delší než dva roky. Samozřejmě Mm, by to možná zredukovali administrativní břemeno. Takže je to pro nás možnost, abychom to svým způsobem ovlivňovali a jak víte, tak každý šest let my máme nějaké externí hodnocení ze zákona, poslední proběhlo v roce 2012, takže nové externí hodnocení proběhne v roce 2018 a e, Zákon stanoví, že se hodnotí jednak dopad EFSI na systém bezpečnosti potravin v Evropě e, a potom e, důsledky aktivity EFSI. Takže tady je to i příležitost pro to, co vy jste říkala, jestli je to i nadále nejlepší model pro rok 2020 a poté po 15 letech možná můžeme nalézt Eh, nějaké propracovanější přístupy k posuzování rizika v Evropě. Pan Heusling, věda, eh, role vědy a A potom um, taková ta vlastnost, že samozřejmě může být zfalšována. Pokud je o Monsanto, eh, tak eh, Eh, jestli byste se ptali, jestli se nad tím zamýšlíme. A my se nad tím samozřejmě zamýšlíme. Chtěme být vdělejší a ehm, v roce 2012 jsme vydali vědecké stanovisko, které v roce 2014 vedlo k různým opatřením komise. A potom tady byla výzva k potvrzujícím eh, údajům a my jsme k tomu vydali dvě zprávy v roce 2016 a v tuto chvíli eh, nově hodnotíme Eh, všechno eh, využívání eh, neonikotidů a jejich zákazy potenciálně bude to vydáno v roce 2017. Ona samozřejmě nerozhoduje EFSA o tom, jestli nějaké látky jsou povolené nebo ne. To samozřejmě dělá komise členské státy, ale my je chceme podpořit těmi nejaktuálnějšími poznatky o vlivu neonikotinoidů na včely. Potom Eh, dokument, eh, mm, který byl zveřejněn minul, mm, sam minulé, minulý pátek a v souladu se studií z roku 2012 tam bylo řečeno, potřebujeme řešení a posuzování případ od případu a zda mm, by to mělo podléhat nařízení OKMO. To se je zase politické uh, Politické rozhodnutí, to je na komisi a zákonodárcích, to opravdu není vědecké rozhodnutí. Potom endokrinní disruptory komise tady předložila kritéria. V tuto chvíli se o tom eh, jedná na politické úrovni a my připravujeme vodítka společně s Evropskou agenturou pro eh, chemické otázky, abychom tyto eh, kritéria pro biocidy a pesticidy tady Eh, zhodnotili, připravili eh, pro příslušné organizace. Eh, potom nodulární dermatitida v jeho východní Evropě, ano, to byla velká hrozba na Balkánu a byla tam velká vakcinační kampaň, zejména v Chorvatsku a i v jiných zemích a díky tomu bylo možné tu chorobu zastavit, zastavit její šíření, ale mm, samozřejmě um, ten problém přetrvává a my mm, to sledujeme, snažíme se eh, přispívat k tomu, aby se to co nejvíc omezovalo, eh, ale mm, tady potom samozřejmě členské státy a komise eh, musí tady provádět tu prevenci rizika v praxi. Poslední otázka. Zdraví včel a ty neuronikotidy. Myslím, že jsem to odpověděl jak EFSA podporuje jiné eh, vědce. My se snažíme, aby eh, jsme byli tak transparentní, abychom měli datové a meteorologické modely takové, aby mm, si to ostatní mohli stáhnout z našich webových stránek a aby mohli si sami provést znova to eh, posouzení rizika. My chceme, aby to bylo reprodukovatelné. Je to ambiciozní cíl, Eh, tam k tomu je zapotřebí mít strukturovaná data, eh, správné IT nástroje a my na tom pracujeme. Je to součást naší strategie FC 2020. Potřebujeme tady podporu zúčastněných stran, ale mm, my se k tomu dostaneme, k tomu cíli a tak, aby posouzení dopadu bylo reprodukovatelné ostatními. To je vědecký princip a my jsme velmi rádi, eh, že se toho můžeme zhostit. Děkujeme vám za tuto výměnu názoru. Bylo to velice zajímavé pro nás, pro všechny. Díky za vaši podporu a práci eh, na těch nejrůznějších tématech. Eh, což například tady uvidíme hned u toho dalšího tématu. A tím se k němu dostáváme, kolegové. Eh, což jsou tady ty rostlinné oleje. výměna názoru s komisí a agenturou EFSA o rostlinném oleji. Toto začíná taky EFSO, ano. So, uh, we start with, uh, uh... Takže začneme tedy uh prohlášením agentury EFSA. Počkáme, než se všichni usadí. So, if you are ready... Tak prosím, pokud jste připraveni, tak můžete začít, máte slovo. Eh, dobrý den. Díky za příležitost eh, zde dnes vystoupit a vysvětlit vám hodnocení rizik v oblasti rostlinných olejů a jejich kontaminantů. V květnu 2016 jsme vydali vědecké stanovisko o možných zdravotních rizicích hm, ohledně zpracovávaných kontaminantů v rostlinných olejích a souvisejících potravinách na základě žádosti Evropské komise. Hodnotili jsme kontaminanty, například estery glycidolových eh, mastných kyselin a takzvaných eh, monochloropropanodylů, to znamená 3 MCPD nebo 2 MCPD ve zkratce. 70. letech bylo zjištěno, že 2 MCPD a 3 MCPD eh, se tvoří při průmyslové výrobě sojové omáčky a hydrolyzovaného rostlinného proteinu. V EU Přítomnost 3-MCPD v sojové omáčce a hydrolyzovaných eh, rostlinných proteinech se reguluje. Byly stanoveny maximální úrovně v eh, nařízení z roku 2006. Později bylo zjištěno, že tyto kontaminanty plus eh, glycidy esterů byly přítomny ve vysokých koncentracích v rafinovaných rostlinných olejích. Eh, dochází tam k deformaci při zpracovávání eh, při teplotě 200 nebo více stupňů Celsia při rafinaci eh, jedlých rostlinných olejů, tak aby byly použitelné jako přísady do potravin. EFSA hodnotí toxicitu těchto kontaminantů s přihlednutím všech, k všem relevantním datům v experimentech a dostupných v otevřených zdrojích nebo v datech, která poskytne průmysl na naši žádost. Rovněž jsme odhodli dietetární vystavení těchto kontaminantů evropské populace při při zohlednění aktuálního stavu podaného členskými státy a průmyslu, vzhledem také k datům JRC e Evropské komise a na základě datu, dat o spotřebě z členských států. Abychom odhadli eh, dietetickou expozituru, jsme zvážili různé vzorky populace, například nemluvňata do jednoho roku, adolescenty a další. Eh, vyšší odhady expozitury byly pak počítány v konkrétních scénářích, když řešíme například eh, kojence, kteří jsou krmeni pouze sunarem. Ehm, vysoká úroveň těchto kontaminantů byla zjištěna v rafinovaných eh, rostlinných olejích a tucích. Eh, byly eh, přítomny na úrovni 6 až 10 krát vyšší v palmových olejích a palmových tucích než v jiných rostlinných tucích a olejích. Nejdůležitější potravinové skupiny, které přispívají k expozituře, se liší podle věkové skupiny pro nemluvňatá. Jsou to zejména sunary a sunarové produkty, produkty sušenky a rostlinné oleje pro starší kojence a mladé děti to byly rostlinné oleje jako margaríny, různé wafle a sušenky. Pro adolescenty a dospělé jsou to margarín, eh, hotové pečivo, například eh, různé Eh, různé palačinky, koláče a tak dále a bramborové produkty. EFSA eh, upozorňuje na to, že tyto kontaminanty znamenají eh, zdravotní riziko pro všechny spotřebitele i při konzumaci průměrných, průměrných množství těchto látek a představují vysoké riziko při nadměrné konzumaci. Na, eh, při studiích na zvířatech jsme stanovili, že dlouhodobé vystavení 3 MCPD vede k eh, negativním dopadům zejména na mužské rozmnožovací systémy a na základě těchto eh, škodlivých efektů se stanovil povolený denní příjem 0,8 mikro, mikrogramů na jedno kilo tělesné hmotnosti pro 3 MCPD. Co se týká glycidových esterů, EFSA e, došla k závěru, že máme dostatečné výsledky na základě studií na laboratorních, e, laboratorních zvířatech, že tyto estery jsou genotoxické a karcinogenní látky. Podobně jako u jiných genotoxických látech e, mohou potenciálně poškodit DNA a vést k rakovině. A tak EFSA stanovuje dávku kde glycidické estery eh, pravděpodobně zvýší incidenci nádoru. Eh, tato dávka pak byla porovnána s eh, odhadovanou expoziturou v dietě lidí a stanovujeme tím pádem takzvanou marži expozitury. U glycidálních esterů tato marže indikuje potenciální zdravotní problémy, zejména pro mladší lidi a pro spotřebitele s vysokou expoziturou, a to ve všech eh, věkových skupinách. Konkrétně eh, vystavení glicidálním exterům dětí, eh, to se týkalo pouze kojeneckých sunarů, je až desetkrát vyšší než dávka, která se považuje za nízkorizikovou dávku. U 2 MCPD jsme nedošli k, ke konkrétním závěrům, protože jsme neměli dostatek DAC a u 3 MCPD expozituru odhadujeme na eh, takové dávky, které převyšují průměrné a vysoké dávky ve středních a vyšších eh, eh, věkových skupinách a zejména pak také u kojenců, kteří jsou krmeni sunarem. Šest měsíců po vydání stanoviska EFSA, ČEKFA, což je expertní panel pro potravinové příměsi, eh, zhodnotila eh, glicidové estery 3 MCPD a 2 MCPD a vydala příslušnou studenti EFSA a CzechFam eh, se, se dohodli na společné evaluaci a na e, shodném hodnocení negativních efektů těchto kontaminantů. Na základě studie ČEKFA a vzhledem k novým poznatkům teď provádíme dodatečnou práci na téma 3 MCPD, což vydáme do konce letošního roku. Pro, pro glycidické estery e, nadále platí, že ta expoziturní marže představuje potenciální zdravotní riziko pro všechny věkové skupiny e, s, jakou, s jakýmkoliv příjmem těchto látek a zejména pro spotřebitele spotřebitele, kteří tyto látky přijímají ve velkém. Děkuji, to je vše, děkuji a těším se na otázky. Děkuji. A teď za komisi je to pan Verstretter, kdo dostane slovo. Děkuji, paní předsedkyně. O závěrech EFSA, kdy eh, přítomnost eh, esteru MCPD v rafinovaných rostlinných olejích eh, je problém pro zdraní, tak Evropská komise okamžitě začala jednat s členskými státy, eh, tak abychom přijali striktní regulační opatření, abychom zajistili eh, ochranu veřejného zdraví. A také to vedlo k diskuzi o tom, že stanovíme striktní maximální hodnoty pro tyto estery glycerových mastných kyselin MC, MCPD na rostlinných trzích, které jsou určeny přímo pro spotřebu na trhu i pro oleje, které používají zpracovatelé potravin ve složení potravinách. Kromě toho, jak jste slyšeli, tak zde panuje velká obava týkající se použití přítomnosti esterů, MCPD a glycidových est esterů především v, těch, eh, v té dětskojenecké výživě, v těch tzv. sunarech, takže je třeba chránit tuto zranitelnou kategorii dětí a proto komise hodlá stanovit striktní hodnoty pro tyto glicidové estery a estery M3MCPD v, těchto, eh, v této kojenecké výživě v zájmu ochrany zdraví, tak aby expozice eh, dětí, tedy, které jsou pouze na umělé výživě, aby to nebyl problém pro jejich zdraví. A také, jak jste slyšeli, Čekfa, eh, pokud jde o esterii 3 MCPD, tak dospěla k jiným závěrům než EFSA a EFSA rozhodla tedy, že opět otevře eh, eh, toto stanovisko, pokud je o estery 3 MCPD a že do konce roku přijme konečný závěr. Takže komise proto rozhodla, že bude pokračovat eh, se zamýšlenými opatřeními, pokud jde o ty glycidové estery, tedy toxické karcinogenní estery a velice brzy navrhne striktní maximální hodnoty i pro ty rafinované rostlinné oleje, které se eh, prodávají pro konečnou spotřebu, i pro ty, které používají zpracovatele potravin, i pro umělou koneckou eh, výživu. A teď pokud jde o estery 3 MCPD, tak čekáme na eh, výsledky eh, toho eh, přehodnocení a potom komise, samozřejmě jakmile budeme mít podklady, tak okamžitě navrhneme maximální hodnoty pro ty rafinované rostlinné oleje i pro tu koneckou výživu, tak abychom zajistili vysokou míru ochrany zdraví osob. Děkuji. Děkuji. A nyní Členové výboru, pokud chce někdo slovo k tomuto tématu, pan Líze. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, zástupci FC a komise. Myslím si, že pokud jde o EFSU, nemám žádné dotazy, protože hovořili velmi jasně. EFSA je často kritizována za to, že některá rizika neartikuluje dostatečně jednoznačně. Eh, to si ale já nemyslím. Eh, I když eh, samozřejmě musíme jednat, abychom redukovali přítomnost těchto látek v potravě a abychom zajistili bezpečnost pro spotřebitele. Proto se táží komise, vy jste udělali eh, návrh k glocidolu, eh, A jakým způsobem se s tím teď bude dále pracovat? Je tam nějaký regulační výbor? Eh, jak se tam s tím nakládá, jaké jsou termíny a co jako parlament můžeme udělat pro to, abychom se postarali o to, aby věcně odůvodněný návrh komise mohl být podpořen, protože ten to si zaslouží. Máte nějaké informace o tom, že se proti tomu členské státy brání? Jsou tam nějaké technické problémy nebo ekonomické eh, důvody proti tomu návrhu? A co si o tom myslíte? Mě by zajímalo, co se teď stane, kdy eh, a jak vnímáte eh, poměr sil, tak abychom jako parlament z toho mohli vyvodit naše závěry. Thank you, Mr. Fonte. Děkuji, pan Fonte. Sí, grazie. Ano, děkuji. Eh, všechny eh, úvod, úvodní projevy tak eh, v podstatě mm, odpověděly na moje otázky, ale komise hovořila o takové obavě. Já bych chtěl tedy navázat na přítomnost kontaminantů v, těch, v té Eh, kojenecké výživě. Zde máme nedávno studii eh, Německého institutu pro zdraví, které ukazuje, že v podstatě ty vzorky eh, měly vysoké míry hodnot 3 MCPD, takže já již slyšela komise, že hodlá intervenovat, to znamená, máte nějakou představu, jak se bude pokračovat a především sběr dat a podobně, abychom pochopili, jak v čase se bude na tomto tématu pracovat. Další dvě věci. Velice stručně jednak eh, tedy, eh, tedy eh, Eh, jde o ty glicidové eh, estery, tedy karcinogenní, toxické údajně. Jsou zde nějaká opatření, jak snížit hodnoty mm, obsažené tedy eh, v tomto, mm, této látky, především v tucích, palovém oleji a spotřebitele. Já si myslím, že nejsou ani tolik dobře informováni o těchto kontaminantech a já, kolik jich, kde je, jak se tomu vyhnout, nevědí. Já se ptám, zda komise hodlá také i přijmout nějaká opatření či iniciativu, aby zvýšila povědomí u spotřebitelů, pokud jde o toto téma. Děkuji. Thank you. Uh, děkuji. Paní Ayuso. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ano, chci poděkovat agentuře i komisi že přišli s tímto tématem palmového oleje. Podle, aspoň v mé zemi, to způsobuje dost velký poplach ve společnosti. A já se tady chci zeptat komisi, kdy přijme opatření ohledně limitů a EFSI se chci zeptat eh, především eh, to téma eh, nejvíce alarmující, to je ta kojenecká výživa pro eh, kojence, takže to asi nejvíce ze, nás znepokojuje. A pokud ty limity, mm, které se používají nyní eh, v této kojenecké výživě, tedy množ mm, obsah těchto 3 MCPD a 2 MCPD, eh, které vznikají kvůli rafinaci palmového oleje. Je to alarmující, možná více než si lidé myslí. Víme, že ty dávk, ta dávka je tam velká e, především a že to může být třeba mm, mm, e, a pokud ta dávka je přemrštěně vysoká, tak to může být smrtelné. Ta dávka, která teď se používá, je alarmující, tak jak si myslí e, agentura, takže ta dávka obsažená v té konecké výživě a množství toho koneckého mléka, které se používá. Takže mm, to by mě zajímalo, tedy to jsou ty deriváty, které vznikají vlastně při rafinaci palmového oleje a jak je to s jejich dávkou. Děkuji, pan Kaputo. Ano, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Dnešní diskuze nastala po dlouhé době jaksi gestace této myšlenky a mm, kdy já tedy děkuji agentuře EFSA, která dnes vlastně potvrdila i tu studii, kterou již jsme měli na, na stole před rokem, kdy se hodnotily tři toxické látky, které vznikají v procesu rafinování eh, při vysoké teplotě asi 200 stup, eh, stupních, když se rafinuje olej, rostlinný eh, tedy olej, to znamená, jde o 3 MCPD a 2 MCPD. Takže, ale samozřejmě to jsou různé rostlinné oleje plus margarin. EFSA se zaměřila především na palmový olej, poněvadž množství tam přítomné je daleko větší než o 6 desetin než třeba u ostatních eh, rostlinných olejů či tuku. Samozřejmě problém není v tom palmovém oleji, ale ve způsobu, jak se vyrábí, zpracovává při vysokých teplotách. To je kvůli snižování nákladů a palmový olej navrhl, nahradil v podstatě e, tuky, které se používaly předtím, a které, asi z důvodu ekonomických, ale palmový olej mm, se mm, tedy ale neprodukuje za nízkých teplotách e, a to, co se nachází v těch krékrech a piškotech a v, v, v, trvanlivých, v trvanlivém pečivu i ve konecké výživě, to je tedy velice problematické pro zdraví dětí především. Mám otázku na komisi. Ptám se, jaká opatření hodláte přijmout, abyste ochránili zdraví občanů a nemyslíte, že je vhodné i zahájit nějakou informační kampaň? Je vhodné samozřejmě si tady Eh, teď i, eh, abychom tady měli a přečetli si odpověď, kterou já jsem dostal již od komisi, komise. Komise říká, komise hodlá předložit eh, stálému výboru pro rostliny, potraviny a zvířata na konci tohoto roku, na konci roku 2016 opatření, která omezí snížení hodnot těch esterů glicidových masných kyselin a MC, MCPD v rostlinných olejích, olejích, a to především v palmovém oleji, tak aby se garantovala vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, a to především kojenců a dětí. Vzhledem k tomu, že plánovaná opatření by měla garantovat vysokou úroveň ochrany zdraví lidí, a to především kojenců a dětí, tak komise nevidí, že by bylo nutné zahajovat informační kampaň týkající se používání palmového oleje v potravinách. A v srpnu 2016 tedy v podstatě jste eh, do té doby nebylo přijato žádné, ale opatření, pokud vím. A já tedy mm, si myslím, že je zbytečně dá to protahovat, protože máme eh, další, další studie, ale eh, ty všechny hovoří o tom, že bychom měli přijmout jasnou pozici. Podle mě je absurdní, že ve světle studie, ve světle studie agentury EFSA, za kterou jí děkuji, děkuji, že to tady ještě jednou zopakovali, tak pořád ještě komise neplánuje žádná opatření a to mě skutečně zneklidňuje a e, rozhořčuje i vlastně my jsme předložili několik interpelací v parlamentu již na komisi a politické skupiny zatím ale neměly v úmyslu zahájit diskusi na plénu na toto téma. Takže to je, eh, já si myslím, i ve světle dnešní rozpravy zde by bylo vhodné toto zahájit. Děkuji. Da, Madame Cardini. Grazie, Presidente. <clears throat> No, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tuto příležitost, eh, za to, co jsme slyšeli od agentury i od komise. Já si myslím, že je zbytečné opakovat to, co řekli kolegové. Ano, eh, když se hovoří o eh, kojeneckou výživu, samozřejmě o ty sun, když jde o ty sunary, tak to je velice citlivá věc. A mm, zde je třeba, abychom co nejrychleji s tím něco udělali. EFSA ta velice včas přišla s touto studií a s, s jejími závěry a e, vyslala apel. A já si myslím, že pokud možné, měli bychom e, urychlit tuto činnost a komise by měla intervenovat hm, tak, abychom upravili, regulovali toto e, způsobem skutečně přísným, závazné přísné limity týkající se 3 MCPD, abychom ochránili evropského spotřebitele. Musím říci, že já vítám, jak bych řekla, velice příznivě vítám eh, komplexní přístup eh, této studie, eh, která komplexně studuje veškerou produkci, veškeré oleje a nejenom některé specifické kategorie. I proto, jak zde jsme slyšeli, protože co je tady zásadní, je metodika rafinace, způsob, proces rafinace. A spíše to je důležité než ta surovina, která do toho vstupuje. A je tedy zřejmé, že musíme minimalizovat přítomnost těchto kontaminantů, e, které vznikají teplnou úpravou. A e, je třeba, aby i obyvatelé o tom věděli, aby existovaly kontroly a pravidla Eh, která by upravovala proces rafinace, abychom eh, se zaměřili především na to, jak se zpracovává surovina a jak se pak užívá. Opakuji, já si myslím, že ten váš přístup je vyvážený, ale Eh, co si myslím je, že bychom měli jednat rychleji, co nejrychleji to půjde, aby tyto eh, termické kontaminanty se snížily. A poněvadž jinak v podstatě spotřebitel sám není schopen tuto situaci zvládat. Děkuji. Děkuji. Nyní EFSA. To reply. A potom dostane slovo komise, aby také zareagovala, ale nejprve EFSA. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o otázku paní Ajozo, tak mm, ano, je to pravda. Zejména vystavení miminek KE, když pobírají pouze výhradně umělou eh, výživu, může být škodlivé pro eh, zdraví a um, používání této služ, složky um, um, není dobré um, pro ty děti, eh, které opravdu jsou pouze na umělé výživě. Hmm. Uh, then uh, Mr. Pan bestseller. Děkuji, paní předsedkyně. Byla tady otázka na harmonogram eh, pro mm, GE. Eh, jsou tady různé, eh, nebo je tady jiná lhůta, tam to stanovisko nebude nově otevřeno, ale jak jste slyšeli, tak EFSA opět sleduje 3 MCDP. Eh, pokud jde o GE, tak tam jsme dokončili technické eh, diskuse s členskými státy a chtěli bychom předložit eh, návrh s maximálními úrovněmi těchto látek, když jsou tady v produktech uváděny na trh a potom také ve složkách u producentů a potom hm, také další věci. V jednom z těch nadcházejících stálých výborů to budeme řešit a také pokud jde eh, o interní konzultační postupy eh, v komisi. Plánujeme, že to předložíme stálému výboru před letní přestávkou anebo hm, těsně po ní a je to opatření, které spadá do regulačního postupu s přeskumem, což znamená, že po té, co stanovisko stáleho výboru bude předloženo, tak se to postoupí Radě a Evropskému parlamentu, eh, který se tím bude zabývat tři měsíce a bude tady potom také možnost eh, eh, aby Evropský parlament se vyjádřil k tomu, co komise navrhuje, tak aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví. Pokud jde o to, co se týká povědomí spotřebitelů a upozorňování na tyto věci, tak jak již zaznělo, eh, so, eh, přítomnost 3 MCDP a GF v rostlinných olejích, Eh, vzniká při rafinaci těchto olejů, takže na rozdíl od dalších látek souvisejících se zpracováním, eh, domácí tepelná úprava nemá žádný dopad na přítomnost eh, MCDP a GE. Tento proces během rafinace je jediný, který to ovlivňuje a chtěl bych zdůraznit, že od té doby, co jsme odhalili eh, tuto okolnost, tak již došlo k různým doprovolným opatřením rafinačního průmyslu, který usiluje o snížení přítomnosti GE eh, a do jisté míry i MCDP eh, v rafinovaných rostlinných olejech. A to je také ve stanovisku EFSI Ehm, takže tam již vycházíme z toho, že došlo k velkému snížení, eh, pokud jde o tyto látky. Ovšem obavy eh, s ohledem na zdraví, které vyjadřila eh, Evropská potravinová agentura, to samozřejmě tak je. My teď musíme přijmout přísná opatření, abychom zajistili ochranu veřejného zdraví. Pokud tedy, nebo jak už tady také zaznělo, souhlasíme s tím, že zásah, pokud jde o přítomnost látek v dětském mléce a ve výživě, tak tady máme regulační návrh, který bychom chtěli předložit stálému výboru na jednom z jeho příštích zasedání a jsou tam striktní maximální limity právě pro tyto výživy pro děti. Pokud jde o pana Kaputa, tak komise opravdu měla eh, závěr do konce roku 2016 předložit návrh na základě stanoviska EFSI z května 2016, ale um, když jsme již velmi pokročili v naší diskuzi, tak jsme zjistili, eh, že probíhá hodnocení uh, příslušného eh, předruženého orgánu eh, VHO a my jsme chtěli mít i mezinárodní rozměr, takže proto jsme chtěli vyčkat na toto hodnocení, abychom viděli, jestli je to v souladu se stanoviskem EFSI, abychom opravdu mohli eh, postoupit s naším nařízením. Takže pokud jde o GE, tak tady v podstatě není velký rozdíl ve stanoviscích, takže proto jsme tam pokračovali eh, v jednání s členskými státy a jak eh, jsme ji řekli, dopracovali jsme to i na technické úrovni a naším cílem je předložit to v příštích měsících, tak aby to eh, komise mohla co nejdříve schválit. Pokud jde o 3 MCDP, tak komise se donívá, že bychom opět co nejdříve měli zjistit, jaký je výsledek eh, nového otevření, hodnocení eh, eh, Evropské agentury pro bezpečnost potravin, tak abychom tedy mohli bez prodlení, až EFSA bude mít rozhodnutí, předložit regulaci k 3 MCDP v rostlinných olejích a abychom mohli zajistit vysokou míru ochrany zdraví eh, veřejnosti a samozřejmě i pro um, kojence a malé děti. Paní Gardini, Tady jde o metodologii aby se to omezilo a regulační opatření by mělo být striktní, tak aby rafinátoři eh, museli uplatňovat takové metody, které zajistí, eh, že ehm, ty eh, hodnoty těchto látek budou, byly co nejnižší ve všech rostlinných olejích, tedy včetně palmového. Děkuji. Pan Kaputo? Short. Sí, very short. Uh, uh... Děkuji za tyto odpovědi. Jenom tak chci upřesnit. I e, já konstatuji pokrok v, v tom procesu rafinace palmového oleje, ale nesouhlasím s tím, co jste řekl ohledně toho faktu těch e, produktů, které se používají pro vaření doma, protože ten problém je v rafinaci, ale když v podstatě si hospodyně koupí nějaký eh, produkt, tak již je rafinovaný, samozřejmě. Ale eh, problém je tedy s tou komunikací, s tou osvětou, aby si lidé uvědomili toto, uvědomili. Ano, i eh, jak si teď, než tedy věci, jak si mm, přijmou konečné závěry, než budeme mít ta opatření připravena, tak i mezidobí je dobré informovat spotřebitele. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, tím jsme debatu uzavřeli. A to byl poslední bod na našem pořadu jednání. A uvidíme se 29. května 2017 na příští schůzi. Děkuji a přeji hezké odpoledne.